Dobré odpoledne, kolegové. Zahajujeme zasedání výboru ITRE. Pusme se eh, do pořadu jednání. Máte ho před sebou. Máte k němu nějaké připomínky? Náměty na změny? Není to, nejsou připomínky, takže teď má sdělení. Nebo číslo dvě. Chtěl bych vás informovat, eh, že dnes odpoledne a zítra dopoledne budeme zasedat v v eh, tomto zasedacím sále, to znamená 30.50. Ale eh, zítra odpoledne zasedneme v eh, sále Jan 6 Q2. Tedy přejdeme do 6. patra v budově Jan. Zítra odpoledne, to je velmi podstatné. Zápisy. Ve 3. dubna 2017 a 24. až 25. dubna 2017 máte k ním nějaké připomínky, náměty na změny? Nevidím. Děkuji vám. Energetická náročnost budov. Váš kolega zpravodaj kolega Ben Benson. předložil eh, svou zprávu na zasedání, návrh zprávy eh, na zasedání výboru ITERA 29. května. Dnes eh, proběhne rozprava k pozměňovacím návrhům, které poslanci předložili. K návrhu komise. Celkem jich bylo 629. Pane kolego, eh, zpravodaj, milý Bernte dostáváš slovo. Děkuji, pane předsedo. Evropští občané a podniky eh, budou mít nižší eh, uši za energie a bezpečnější podmínky bydlení v domácnosti. To je mým cílem při revizi EDD, EPD. Děkuji kolegům a na, zařadu dobrých pozměňovacích návrhů k návrhu komise a za trvalý přínos k našemu vyjednávání o kompromisech. Také děkuji mnoha kolegům jak z tohoto výboru, tak z dalších výborů, kteří přispěli svými pozměňovacími návrhy. Jak říkal pan předseda, dostali jsme jich dohromady 630. A jsem rád, že tam bylo spousta společných myšlenek a cílů, priorit a také jsou tam některé věci, kde nemáme úplně schodu. Zmíním některé eh, věci, které mě eh, zaujaly. Dlouhodobé eh, renovační strategie. Zdá se, že je tady obecná schoda, že je to iniciativní nástroj k vytváření nebo k zahajování dalších renovací. Zatím jsme vedli dobrou debatu o mezistínovým stínovými zpravodaji ohledně toho, jak strukturovat ty jednotlivé strategie a zároveň zachovávat princip subsidiarity a národní rozdíly, respektovat. Je jasné, že je důležité odhodlání ze strany členských států, neboť rada ukazuje velice nízké ambice eh, eh, v této oblasti a to bylo vidět v obecném přístupu přijatém v červnu. Pokud jde o obecný aspekt, který se tady často opakuje, tak je to žádost eh, vyjasnit, že ty strategie musí eh, eh, nás to vést k měřitelnému výstupu. Samozřejmě otázkou je, jak formulovat ty ambice. A každá frakce se velmi liší k tomuto, v tomto. Nicméně rád bych rád tedy vyzval všechny poslance, jak stínové, zpravodaj, tak ostatní, aby eh, se snažili tady nalézt eh, vyvážený kompromis. Nechceme eh, podkopat tento ambiciozní balíček, ani nechceme dopodrobna řídit, jak se členské státy mají dobrat ke stanoveným cílům. Prosím, kolegové, mějte to na paměti, až budete žádat o ty jednotlivé cíle k, k zlepšení energetické účinnosti. Teď zmíním několik základních otázek. Řada kolegů eh, předložila eh, pozměňovací návrhy k eh, jednotlivým technologiím. A z toho vznikl takový seznam přání, nebo by vznikl seznam přání, kdybychom vlastně vyjmenovali všechno, co je v specifické provolební okrsky jednotlivých kolegů také eh, by eh, tady bylo nebezpečí, že ta směrnice by nebyla připravená na budoucnost. A tak trochu bychom eh, vlastně obrátili ten směr, kterým se to vydalo po debatě v Dubnu. Je zjemné, že je třeba požadovat výsledky o, od členských států, ale neměli bychom naléhat na členské státy, aby volili určité technologie. Mějte to prosím na paměti, musíme nalézt eh, určitou vyvázenou pozici. Určitě tady vždycky mezi námi budou názorové rozdíly, ale jsem si jistý, že eh, díky dobré spolupráci mezi eh, kolegy se nám podaří dosáhnout dobré výsledky pro většinu poslanců, tak aby se za ten návrh mohli postavit. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám. A teď Eh, požádal eh, kanály 0 a 2, protože nám eh, nefungovaly, tak poprosím, aby to, techniky, aby to dali dohromady. No já vám děkuji, pane kolego. samozřejmě ti, kdo chtějí poslouchat originál, nemusí mít zapnuté tlumočení, říká řečník. Teď za SAD eh, je s jinou zpravodajkou paní Kumpola na 3, ale tu zde dnes eh, zastupuje pan Nika. Máte slovo. Eh, paní zpravodajko vás prosí, abyste ji omluvili, protože tady dneska nemůže být. Měl bych to říci anglicky? No, to by asi bylo lepší, takže prosím kanál 0. Eh, no, a vaše originální rumunština také není slyšet na kanálu. Ale budete-li mluvit anglicky, tak je to v pořádku, protože nebudeme nuceni použít eh, tyto kanály. Tak to řekněte prosím anglicky. Já se snažím kontaktovat také s rumunské tlumočníky, ale nevím, někdo zřejmě tady ohrožuje mé snahy. Takže já jsem říkal, že eh, celá naše frakce SAD sdílí eh, ve většině názory a je tady napsáno členské státy si musí stanovit strategii, aby podporovali eh, dosažení ambiciozních eh, cílů z hlediska ochrany klimatu. Za prvé eh, je férovost, to znamená ehm, přikročit k úpravám budov tak, kde je to možné, abychom měli sociální bydlení, bude mít z toho výhody. Za druhé, postup, který se orientuje do budoucna. My jsme předložili několik pozměvacích návrhů eh, otázka informovanosti prostředním digitálních technik, abychom zajistili, že eh, domy budou skutečně smart. Za třetí, zisk pro uživatele. Eh, myslíme, že tady je velká příležitost pro stavební průmysl, ale také občané, spotřebitelé, kteří žijí eh, v těchto bytech, by z toho měli mít užitek. A v neposlední řadě musíme zajistit, že když renovujeme takovéto domy, eh, měly by být energeticky účinnější. To ovšem neznamená, že by měly být méně zdravotně nezávadné. Nesmíme dopustit, aby se zdravotní stav obyvatel, zejména dětí v těchto bytech, ještě třeba dále zhoršil. A chtěl zdůraznit eh, také otázku mobility. To je velmi důležitá věc, eh, aby tady nebyly některé přitosti pouze pro bohaté lidi. Eh, například u automobilů v budoucnu, kdy ceny těchto eh, ekologicky nezávadných automobilů se sníží, budou možná nižší, než jsou dnes ceny konvenčních automobilů. A eh, tato důležitá složka navazede k tomu, že požadujeme, aby jediný způsob, jak je možné dosáhnout značného pokroku je e, prostřednictvím používání elektrických e, automobilů. E, v této věci potřebujeme také přispění i Číny i Spojených států. A v zájmu evropských občanů děkuji. Ano, vážený kolego, to bylo vynikající. Nechcete to tež ještě zopakovat francouzsky? Ne, ne, ne. To ne, není to nutné, není to nutné. Nebo polsky? <laughs> Takže děkuji mnohokrát. A další stínový zpravodaj je z ECR. Pane Česaku, prosím. Děkuji vám, vážený pane, pane předseda, za slovo. Nejdřív bych eh, velice poděkoval a eh, panu eh, zpravodaji za eh, předložené kompromisní pozměňovací návrhy, které eh, nám umožní vylížet s optimismem na další práci. Souhlasím s tím, co je zde uvedeno o elektromobilitě, jak o tom mluvil už předřečník. Ale myslím si, že ten návrh je ještě hodně rozpracovaný, i když velmi dobrý. Ty navrhované, eh, navrhovaná řešení v oblasti elektromobility eh, umožní eh, volbu mezi zavádění kabela a použitím stávající infrastruktury, která nám do budoucna umožní tedy instalaci v potřebné míře. Členské státy by měly mít možnost tvořit regulaci podle svých daných specifických podmínek a, a předpovídané potřeby tohoto typu řešení. Pokud jde o kompromis, pokud jde o dlouhodobou strategii v oblasti renovací, tak si myslím, že je zde pochybné zařazovat eh, předpis eh, ke školství a vzdělání v oblasti inteligentních technologií mm, nebo zmiňovat eh, energetickou chudobu a tak podobně. Ten návrh, který se týká Eh, energetického pasu budov nebo toho renovačního pasu budov, to je nezbytné, protože to zavádí další přístup, které, mm, který eh, teď nepřináší žádnou hodnotu. Teď existují eh, takové certifikáty energetické, v jejich rámci kupující nebo tedy, pardon, zprávci eh, mohou eh, vydávat konkrétní eh, doporučení. Pokud jde o definici dekarbonizace, tak tam by to nemělo být obsaženo v jádru směrnice. Spíše by to tam mělo být naopak podáno v podobě maximální energetické efektivity. Dosahování všech energetických norem ze strany všech budov je nemožné technicky i finančně. Myslím tedy, eh, že další práce na eh, tomto textu eh, povedou k tomu, že se dobereme optimálního tvaru, což přeji sobě i panu zpravodaji. A ještě jednou děkuji za vaši práci a za to, že zohledňujete například většinu našich pozměňovacích návrhů. Děkuji. Děkuji, pane kolego. A teď kolega Petersen za ALDE. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Za prvé chci poděkovat eh, zpravodaji za skvělou práci až dosud. Je to nesmírně důležitá součást energetického balíčku, abychom zajistili koordinaci a provázání všech otázek, tak je třeba postupovat eh, rychle a zatím se nám to daří. Důležitá odpovědnost v této otázce se týká zejména parku budov. A to je věc, kterou je možno řešit různým způsobem, tak jak ukazuje těch 630 pozměňovacích návrhů. Takže před náma mnoho drobné práce a je na poslancích, aby měli na paměti ambiciozní cíle, kterých chceme dosáhnout, když projednáváme tyto kompromisy. Eh, za nás se nám zdá důležité eh, snížit administrativní překážky a posílit motivaci pro financování, přičemž zachováme ambiciozní cíle, pokud jde o energetickou účinnost a obnovitelné zdroje energie. Naše priority za ALDE byly zjednodušit eh, dostupnost informací a ty pasy pro obnovu staveb se nám zdají jako klíčová otázka, abychom zajistili maximální informovanost spotřebitelů a majitelů budov pro vyhodnocení stavu budov a zjistit také, jak ty budovy renovovat. Zdůraznili jsme také, a budeme tak ještě dělat dále, že je důležité snížit riziko a vytvořit motivaci pro financování jak ze soukromých, tak veřejných zdrojů. A je třeba uvolnit eh, soukromý kapitál, který by se měl podílet na renovaci staveb. A konečně, pokud budeme přistupovat eh, systematicky, tak je třeba podporovat eh, obnovitelné zdroje energie přímo v budovách. To je důležité, abychom to brali horizontálně. Takže Těšíme se na další spolupráci na kompromisech a máme pocit, že se ubíráme správným směrem. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji kolego, děkuji za vaše vystoupení a nyní další řečník za zelené, pár kolega Marcelesi. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, chtěl bych poděkovat panu zpravodaji, eh, protože Eh, chci říci, že je, eh, bylo velice konstruktivní ovzduší, ve kterém jsme pracovali spolu s panem Spravodajem. Bylo velmi příjemné takto pracovat a příjemné bylo také vědět, že eh, maximálně usilujeme o pozitivní text s řadou kompromisů. To všechno bylo opravdu velmi pozitivní. Podle našeho názoru Eh, my si myslíme i nadále to, co jsme již řekli při celé řadě příležitostí, i bilaterálně, i na zasedáních, že je třeba být ještě ambicioznější. To znamená jasným způsobem v této směrnici projevit naši odhodlanost. Celá řada, eh, celá řada občanů, celá řada podniků, celá řada malých a středních podniků eh, očekávají takový signál a my bychom měli vyslat takový signál, že jsme pro Eh, ambiciozní cíle také v této oblasti a že chceme navrhnout ambiciozní nástroje, které pomohou dosáhnout takovýchto cílů. Nesmíme také zapomínat na pařížskou dohodu, eh, která stanovuje velmi důležité cíle a naše nástroje, eh, naše prostředky musí být na této úrovni. Hovoříme tedy o těch nástrojích a prostředcích, které nám pomohou dosáhnout jasně kvantifikovatelným způsobem našich cílů. Současně je to také velice jasný cíl, e, Může tady být například ten nástroj, kdy si stanovíme 40% e, úsporu energií, dále si e, stanovujeme cíl lepší izolace a také zcela jasné aspekty, které umožní vypracovat ekologický přechod budov k tomu novému, ideálnějšímu stavu z hlediska Eh, energetické úspornosti. Já bych chtěl ještě říci, že pro nás je opravdu velice důležité stanovit eh, energetickou eh, úspornost jako velmi důležitý cíl. Je třeba mít určitou vizi také v oblasti dopravy, abychom dopravu přeměnili na trvale udržitelný obor, kde by se také využívala elektřina Eh, to znamená zaměřit se na všechny, na všechny způsoby dopravy, včetně chůze, jízdních kol a dalších. To všecko zasadit do toho náležitého rámce a e, tato e, směrnice musí brát v úvahu také e, životní prostředí a pracovní prostředí, jako jsou školy, podniky, nemocnice, úřady a tak dále. Je tedy důležité, aby směrnice se obracela i tímto směrem a e, zítra se e, opět sejdeme v půl druhé a budeme pokračovat v těchto velice důležitých diskusích, tak důležitých pro budoucnost Evropy. Thank you very much, kolik. Děkuji, kolego. Dalším řečníkem za GUE pan Silikiotis. Pane kolego, prosím. Děkuji, pane předsedo chci poděkovat kolegovi zpravodaji. Za prvé za konstruktivní jednání na setkání stínových. A chci mu poděkovat, protože se maximálně snaží, abychom dosáhli přijatelného textu. Tomu, to už jsem řekl v minulosti a za e naše priorita je urychlit retrofitting budov a zlepšit energetickou účinnost, abychom zajistili dosažení našich cílů při ochraně životního prostředí. To je jedna věc. Na druhé straně chceme souběžně zlepšovat životní podmínky a zajistit, že ochráníme i zdraví lidí, kteří žijí ve starších budovách, kde to může mít někdy negativní dopad kvůli stáří budov. Měli bychom být efektivnější při využívání energie. Měli bychom samozřejmě pokrýt náklady, které domácnosti přitom musí vnaložit. A to souvisí s takzvanou energetickou chudobou. O tom jsme hodně mluvili a nám se zdá, že by to mělo být také ve zprávě zahrnuto. Měla by tam být definice eh, toho, co je energetická chudoba, protože to představuje velký problém pro celou Evropu. A možná bychom to měli Možná bychom měli předložit integrovaný akční plán v tomto směru. A to už jsem řekl jindy. Měli bychom podniknout kroky a náklady by neměly být příliš vysoké. Majitelé budov by měli mít možnost na ně dosáhnout. Retrofitting vlastně by měl znamenat, že podpoříme zranitelné skupiny a že budou schopny eh, podstoupit nezbytný retrofitting pro nás je problematické pro našich názorů takzvané inteligentní financování. To je pro nás obtížný bod, protože by to znamenalo využívat eh, státní záruky a použít eh, pákového efektu u soukromých investorů. Ale neexistuje záruka, že tyto soukromé investice proběhnou tam, kde je třeba a že to nebudou jenom investice, kde soukromý investor se snaží o čistý zisk. To by mělo být vypuštěno a jako priorita by měla být uvedena modernizace budov, kde žijí ekonomicky zranitelné skupiny populace. A to by mělo také zahrnovat školy, nemocnice a další budovy, kde jsou umístěny veřejné služby, jakož i stavby, kde jsou malé a střední podniky. My chceme přivítat veškeré zdokonalení, které se týká hygienických podmínek a také chlazení vnitřních prostor a také zajištění toho, že bude možné odstranit asbest z budovy a zajistit, že vyřešíme energetickou chudobu. A myslím, že členské státy by měly podniknout cílené kroky s kvantifikovatelnými výsledky pro spotřebitele, kteří nyní čelí energetické chudobě. Ale také si myslíme, že dobíjení elektromobilů pro nás není prioritou. Je to věc, která je navíc protože kromě toho to bude velká nákladová zátěž pro všechny. To bylo všechno, děkuji vám za pozornost. Děkuji, vážený kolego, za EFDD pan Tamburáno. Děkuji, pane předsedo. Děkuji kolegovi Bensenovi. Myslím, že je pravda, že ovzduší spolupráce bylo skvělé Odvádíme dobrou práci přes některé rozporné názory. Souhlasím s řadou předřečníků. Pokud jde o to, že třeba zdůraznit energetickou chudobu, to je skutečně eh, sociální nemoc. A tady je nutné zasáhnout. Energetická účinnost představuje jednu z cest, která je nejschudnější, pokud jde o naše zásahy a musíme dbát velkého počtu občanů, kteří jsou v potížích. Také bychom měli mít akční plán proti energetické chudobě na, celé, na, na půdorysu celé Evropy. Nyní se vrátím k působnosti směrnice. My bychom si přáli, abychom zdůraznili pasivní součásti budov. My se obáváme toho, že přeš velkou pozornost budeme věnovat, když my nejsme proti tomu, ale že budeme pouze dbát na aktivní opatření, která nemusí působit při celém životním cyklu budov. Souhlasíme s aktivními řešeními, pokud jde o informatiku a podobně, ale nestrácíme ze zřetele také vlastně opláštění budovy, veškeré pasivní prvky a minimální míra renovací, které budeme navrhovat ročně u 3%, tak s tím souhlasíme a také souvisí, souhlasíme s eh, milníky, pokud je o rozvoj, také souhlasíme s eh, pasy pro budovy a chceme poskytnout eh, volnost členským státům, pokud jde o realizaci. Má to být považováno za určitou formu podpory občanů a ne něco, co se vnucuje občanům. Elektromobilita. Samozřejmě vidíme, že se celý svět k tomu blíží, že k tomu směřuje pro řadu ekonomických subjektů a pro některé výrobce, jako je Volvo, tak eh, ti mají určité své záměry a jejich náklady jsou revidovány směrem dolů. Takže přesto je třeba vzít v úvahu tyto prvky. Je třeba zdůraznit některé aspekty a měli bychom být schopni to řešit bez velkých obtíží a měli bychom přejít na elektromobilitu poměrně snadno. Ale mobilita není jenom elektromobilita. Je tu také mobilita pro všechny. A je třeba předpokládat eh, prostory u nových budov, kde je, bude možné se přemysťovat na kole. Další řečník paní Griffith. Uh, thank you, chair. Uh, eh, děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, eh, děkuji vám za tuto důležitou práci pro velice důležité téma pro EPP. Eh, veškeré přínosy velmi vítáme. Já nebudu opakovat ty aspekty týkající se energetické účinnosti, o kterém se již hovořilo. 3 miliony domů, 7 milionů lidí, kteří jsou tímto to dočením. Pane předsedo, je tady jedno téma, o kterém bych chtěla především dnes hovořit a doufám, že zpravodaj i stínoví zpravodajové eh, to zváží a to je bezpečnost. Všichni jste si jistě zaznamenali tu strašnou tragédii, která proběhla v Londýně. Strašidelný požár, eh, který eh, velice rychle zachvátil celý tento činžovní dům a kde zahynulo na 70 lidí. To všechno otevřelo oči všem, že je třeba mít na paměti bezpečnost při renovování budov. Nejde jenom o to renovovat budovy a zlepšit jejich energetickou účinnost, ale jde o to také zajistit náležitou bezpečnost. A my si musíme položit tu otázku, jak, eh, musíme, jak můžeme zabránit všem takovýmto tragédiím, aby se již nikdy nedopakovaly. Děkuji. Děkuji. Ano, to je Eh, bez zesporu velice důležité. Eh, pan kolega Barta. Děkuji, pane předsedo, a děkuji Eh, za tento vynikající návrh, který je nám předložen zpravodajem, i když jsou některé body, ve kterých se eh, naše názory liší, tak přeci jen tady je velice kvalitní text. Chtěl bych zdůraznit dva body, které mě připadají velice důležité. Za prvé otázka rozpočtové flexibility. Myslím, že je třeba eh, brát v úvahu, že náklady na tuto renovaci musí být považovány jako náklady do budoucna, jako investice do budoucna budoucna, to znamená nebýt brány eh, v úvahu jako zadlužení. Za druhé, otázka růstu. Rozsah eh, práce, eh, investice, to všechno je ohromné a náklady jsou hodně vysoké oproti normální situaci. Když diskutujete s podnikateli, tak oni říkají, že nové materiály jsou drahé a to proto, že ještě nejsou široce fiskálně ošetřeny. A e, myslím, že e, mechanicky je jisté, že až se budou používat takovéto materiály mnohem šířeji, tak jejich náklady klesnou. Teď otázka také zní, jak e, se postarat o to, aby mm, byly materiály šířeji používány, aby tudíž jejich cena klesla, aby tudíž tolik zatěžovali občany, kteří se rozhodnou takto postupovat. Děkuji. Děkuji vám, kolego. Dalším řečníkem Pan Kohlíček. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Měl bych jenom několik drobných poznámek. Za prvé si myslím, že eh, veřejné budovy by měly být číslem jedna. Tam by mělo být demonstrováno, eh, jak má budova vypadat, protože samozřejmě u těch soukromníků můžeme podporovat nějakou tendenci, ale eh, to je složitější. Za druhé, měli bychom umožnit prostřednictvím naší práce, aby se financovaly také modelová řešení. Protože v řadě případů u novějších budov, po druhé světové válce postavených, máme určité typy budov, ať už je to zděné zdivo, nebo jsou to, je to panelová výstavba, nebo je to kombinovaná výstavba. A u těchto typů budov je možné v daném eh, místě třeba střední Evropa, sever, na jihu, eh, připravit modelová řešení, ale to bychom měli také umožnit eh, financování těchto řešení. Za třetí, eh, bojíme se všichni o přípojkách na elektrokola. Někdy je to trošku hektické, já si nemyslím, že za tři roky bude rozhodující elektromobilita, to možná za 30 let. Jestli za 10 let bude více elektromobilů, bude ale rozhodně to není záležitost, která by nás čekala pozítří. E, chybí nám tam e, cokoliv, jakákoliv zmínka o vodíkovém hospodářství, protože e, vodík to je určitá možnost, jak skladovat energii v dopravě. Vodíkové články hrají svoji roli a do budoucna ji budou samozřejmě posilovat. A je to možnost, jak skladovat přebytky energie bez toho, abychom budovali náročná dálková vedení. A číslo pět bezpečnost. Samozřejmě polystyren je velmi hořlavý, materiály na bázi hliníku jsou velmi hořlavé, ale to přece už dávno víme. A je třeba, abychom prostřednictvím jakýchkoliv aktů zabránili tomu, aby tyto materiály byly používány. Máme skleněná vlákna různých typů, máme nejrůznější materiály i kovové, které ty konstrukce mohou zajistit místo hliníkových slitin. Například Ural je velmi dobře hodlavý při vyšších teplotách. A e, myslím si, že to je správný důraz na tu bezpečnost, ale nevím, jestli patří právě do této práce. Děkuji za pozornost. Uh, uh, Děkuji, pane kolego. Teď paní Maria Spiraky. Děkuji vám. Ten text, který uh, eh, připravil pan Spadové, je skvělý a uh, já k němu mám několik připomínek. Uh, ten, ta první se týká toho, jestli uh, ten uh, pas budovy bude povinný nebo ne. Já si myslím, že bychom tady měli mít povinné opatření pro tento pas takové členské státy, které zaostávají v renovaci budov, veřejných budov, to mohli dohnat. Musíme začít tedy u, energetických, eh, u, u veřejných budov a ten pas je eh, cesta a vpřed pro eh, řadu členských států. Potom je tady možnost použít energetický, energetickou modernizaci budov, budov k po zvednutí se z energetické chudoby. Já jsem ze Soluně, kde 60% občanů není schopné, eh, schopno zaplatit eh, účty za elektřinu. To ukazuje, eh, jak je ten problém rozsáhlý. Musíme zde nalézt specifické reakce, specifické, specifická řešení na tyto problémy poskytnout eh, záruky občanům ehm, tak, aby mohli investovat do modernizace budov. Potřebujeme informovat občany o, zdravotních důsledcích eh, eh, života v budovách špatné kvality. Abychom snížili energetické účty jejich, tak oni potom také budou mít nižší energetické, tedy nižší celkové náklady na živobytí a zvýšit životní úroveň, takže to je eh, jedno s druhým. Děkuji. Děkuji. Paní ředitelka Felsdorfer z DG Energy. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, a děkuji eh, všem členům ITRE a zejména zpravodaji panu Bencenovi. Eh, tomu děkuji za velice skvělou práci, spolu, také spolupráci s tím zpravodaji. Myslím si, že mm, je to velice konstruktivní eh, přístup k návrhu komise GPDD. E Je to důležitá součást, klíčová součást našeho balíčku čisté energetiky. 20. června mm, na Radě pro energetiku eh, byl schválen obecný přístup a komise teď hledá tedy, nebo eh, tedy se teď těší na další práci a poté, co ITERE bude hlasovat v říjnu, se těšíme na trialog. Jádrem návrhu je urychlit renovace eh, budov. A my odhadujeme, že ten návrh eh, vytvoří renovační trh pro místní malé a střední podniky. A to zdůrazňuji eh, hodnot, a bude to mít ten trh mít hodnotu 80 až 120 miliard eur, asi 220 tisíc buď zachovaných nebo vytvořených pracovních míst do roku 2030, takže je to rozhodně svázané s tvorbou pracovních míst pro malé a střední podniky. Ale renovace eh, přináší také eh, ekonomické eh, aspekty, jako je lepší kvalita vnitřní interiéru vzduchu nebo lepší kvalita života, také to může pomoci řadě rodin dostat se z energetické chudoby. K tomu se ještě vrátím. Slyšeli jsme zde o dvou aspektech EPDBD. No, na to já se teď zaměřím. Za prvé je tady dlouhodobá renovační strategie. Velice vítáme další podporu eh, navrhovaného posilování té strategie dlouhodobých renovací. Souhlasím s tím, co eh, říká pan Bencent. Je to velice iniciativní nástroj k tomu, aby se zahájily renovace. Proto bychom tady varovali eh, k, před povinností renovovat anebo obourat ty nejhorší budovy. My jsme tohle eh, řešili v rámci posouzení variant a, to zejm- a nedoporučili zejména z důvodu eh, subsidiarity a, a tedy eh, potřebnosti informací, protože by to zásadním způsobem ovlivnilo trhy. My to nevylučujeme tedy, ale je třeba to dále studovat. Tyto dlouhodobé inovační, uh, renovační strategie se stanou uh, součástí energetických a klimatických plánů které umožní sledovat pokrok ze strany členských států v době, kdy budou implementovat ty dlouhodobé eh, renovační strategie. Z hlediska EPPD jsou dobrou příležitostí eh, řešit energetickou chudobu. A tady také zcela souhlasím s tím, že efektivní využívání energie je jádrem boje proti energetické chudobě. Takže máme tady eh, dlouhodobou renovační strategii a pokud jde o definici energetické chudoby, tak tohle je takovým naším novým prvkem v naší energetické směrnici. Opět tady máme obecný koherentní přístup s naším balíčkem, pokud je o energetickou chudobu. Navrhli jsme definici, podle které členské státy musí definovat, co je energetická chudoba. A to je součástí zvláštního článku k směrnici o efektivitě. Nicméně eh, je to důležitý, důležitá součást boje s energetickou chudobou a my vytvoříme eh, takovou observatoř pro energetickou chudobu, tak abychom opravdu mohli sestavit všechno, co máme eh, za čísla a fakta k vymanění se z energetické chudoby. Dalším důležitým aspektem tady je, že musíme poskytovat jasné mechanismy k mobilizaci soukromých financí a k využívání veřejných eh, prostředků efektivnějšímu. Proto eh, vítáme pozměňovací návrhy k podpoře těch správných dovedností a stimulaci investic díky tomu chytrému financování eh, z té příslušné iniciativy. To jsou klíčové částky, části té mozaiky vedle tohoto legislativního předpisu. Potom je tady elektronická elektromobilita, o té jste také hovořili. Tento návrh komise má využívat budovy jako způsob pro inovaci, inovace budovce jako způsob pro inovaci infrastruktury pro budov, ehm, pro elektromobily. To je důležité k naplnění pařížské dohody, jak už bylo řečeno, ale u elektromobility je tady tak trochu paradox. Na jednu stranu Určitě je tady potřeba eh, podpořit eh, rozvoj elektromobilů, to se obecně uznává, ale na druhou stranu ta ambice elektromobility byla eh, omezena v, té, v tom návrhu zprávy a v několika pozměňovacích návrzích. To zejména platí pro neobytné budovy, kde jsou požadavky omezeny na zabudování kabeláže. To by bylo eh, mm, osudné, protože eh, v těchto eh, budovách, jedině když tam budou nabíjecí místa, tak tam lidé začnou elektromobily jezdit, čili my tohle rozhodně nechceme omezit jenom například u kabeláže. Potom tady byla řada dalších věcí, řada dalších škála názorů, pokud jde o elektromobilitu pokud je o přístup například k ní. Tam eh, vítáme ty návrhy, které jsou v souladu s návrhem komise, kde se stanovují kvantitativní cíle a počet parkovacích míst. To je nejefektivnější způsob, jak se přizpůsobit místním potřebám. Pokud jde o ambice, tak tam eh, vítáme ty pozměňovací návrhy, jejich cílem je zajistit dostatečnou úroveň ambicí, zejména pokud jde o tedy ty, ta nabíjecí místa v eh, neobytných budovách. Můžu vás eh, poprosit už o ukončení? Už mluvíte do minut skoro. Eh, jenom eh, zareaguji na to, co říkala paní Griffith k požární bezpečnosti. To je klíčová záležitost. Ale tady EPPD samo o sobě, té se to netýká. Tady nejsou žádné požadavky k protipožární bezpečnosti. To, jsou, to je věc národních opatření otázka tedy národních úřadů, to bych zdůraznil. Dobrá, děkuji vám, ředitelko, říká pan předsedající. A, a teď pan zpravodaj, závěrečné slovo, které je pro nás velmi důležité. First of all, thanks. Eh, děkuji, pane předsedo. Děkuji Stínovým za účast na práci na tomto balíčku a také za vaše laskavá slova. A děkujeme kolegům v ITRE, kteří se podílejí na práci na směrnici. Jak bylo uvedeno v mém vystoupení, existují rozdílnosti a my se maximálně snažíme o nalezení řešení při jednáních v následujících měsících. Slyšeli jsme řadu připomínek právě dnes. bezpečnost budov, veřejné budovy, energetická chudoba, boj s byrokracií a tak dále. Musím říci, že existují obrovské rozdíly mezi našimi zeměmi v Unii a je třeba to mít na paměti. Jeden komentář k financování. Skutečně si myslíme, aby tento balíček byl úspěšný a nemůžeme se spolehnout pouze na evropské peníze a na veřejné peníze. Musíme získat také, aby toho, získat toho, aby, aby se do toho zapojili soukromé prostředky. Penzijní fondy v Evropě alokují velké prostředky v, v nedávné době a je třeba, abychom docílili účinného zapojení těchto prostředků. Slyšeli jsme připomínky a komentáře, které jsou důležité pro budoucnost této směrnice a chci říci, že toto je, tato směrnice je součástí zimního balíčku o čisté energii a podle mého hlediska energetická účinnost by měla být zahrnuta do celkového rámce směrnice energetické účinnosti. My jsme zmínili právě tuto skutečnost v našem návrhu, ale definice by měla být řešena ve směrnici o podobě trhu a neměli bychom se snažit o zdvojování dalších součástí zimního balíčku. A naše jednání v následujících měsících ukáží, že jsme schopni dosáhnout kompromisu v parlamentu. A budeme již zítra pokračovat v těchto jednáních. Děkuji. Děkuji, pane kolego, a chci nám všem připomenout, že hlasovat v ITRE 11. října 2017, ale do té doby potřebujeme kompromisní pozměňovací návrhy a tak dále. A pro pana zpravodaje a pro to bude představovat hodně práce, takže vám děkuji za vaši aktivitu, pane kolego Bencene. Děkujeme i všem stínovým zpravodajům a pokud vás mohu poprosit, buďte připraven na 11. září se všemi kompromisními návrhy. Tedy děkuji mnohokrát, bylo to skvělé. Obecní rozpočet Evropského parlament, Evropské unie na finanční rok 2018, všechny součásti. Já jsem odpovídal za tři stanoviska a chci vám připomenout stanovisko ITRE mandát pro trialog. Z nedostatku času jsme zastali dopis a všechna témata v dopise byla projednána se stínovými a koordinátory. A dopis byl zaslán 14. června rozpočtovému výboru. Druhá otázka. Stanovisko ITRE k rozpočtovým položkám. A děkuji mnohokrát za aktivní přispění. Sekretariát ITRE dostal 204 pozměňovacích návrhů a pozměňovací návrhy budou hlasovány zítra v 10. A po hlasování samozřejmě naše práce skončí a stanovisko bude zasláno rozpočtovému výboru. Třetí věc na toto téma. Stanovisko ITRE o usnesení k rozpočtu pro rok 2018. Stanovisko bylo připraveno na základě dopisu a mandátu pro trialog a odráží většinu bodů v dopise. Ten návrh byl zaslán stínovým s a politickým skupinám 13. června. Vzhledem k omezení z hlediska rozsahu jsme se omezili na některé otázky. Chceme mít silnou pozici vůči rozpočtovému výboru A měli bychom tedy k tomu přistupovat výběrově. Stručně řečeno, tedy navrhuji, abychom se soustředili v našich výzvách na omezený počet prioritních oblastí. Termín pro pozměňovací návrhy je 5. září v pravé poledne, ale připomínám, nemělo by to být příliš mnoho témat, abychom měli silné, silnou pozici. Pokud těch témat bude příliš, tak určitě nebudeme mít silnou pozici v rozpočtovém výboru. A chci ještě doplnit. Obecný přehled o stanovisku, to byste měli znát. Toto hodnocení je obecně pozitivní z hlediska ITRE, pokud jde o rozpočet. Je to samozřejmě návrh komise a navýšení 0,5 v závazcích a 5,3 v platbách v položkách výboru ITRE, to se nám jeví jako rozumné, ale máme také určité obavy a chceme navrhnout některá zlepšení. Za prvé, nedostatečné financování Horizon 2020 mělo z následek nízkou úspěšnost u žádostí a komise by měla dodržovat rozdělení rozpočtu na horizont 2020, který byl dohodnut s Evropským parlamentem. Za druhé, měli bychom obnovit původní roční profil rozpočtových položek horizontu 2020 a o CEFu také. Některé z nich byly zkráceny pokud jde o financování programu EFSI. Jako zpravodaj pro výbor ITRE jsem předložil takové pozměnce návrhy u těchto rozpočtových položek. Chceme získat zpátky naše prostředky, řečeno jednoduše, to je bod 2 nebo tři, poskytnout nezbytné finanční zdroje pro investice související s naplněním energetické unie a klimatických cílů unie. My víme, že je to naše klíčová priorita ve výboru ITRE, ale je to také priorita celého parlamentu. A bod číslo čtyři poskytnout dostatečné zdroje agenturům, jako je ACER nebo GNSS. To je klíčové z hlediska naší energetické unie, digitální unie a relevantní příslušné pozměňovací návrhy budou předloženy u těchto položek. Projednání tohoto stanoviska proběhne právě teď. Pozměňovací návrhy 5. září v pravé poledne. Hlasování 22. října 2017. Termín pro rozpočtový výbor Měli bychom tedy o tom hlasovat při druhém plénu v říjnu. Tedy 5. říjen je rozhodující termín pro náš výbor. Chci všem připomenout, že 25. dubna náš výbor měl výměnu názoru s generálním zpravodajem panem Sigfriedem Muresanem. A Projednali jsme s kolegou některé, význam, některé významné otázky z tohoto návrhu. Zahajuji rozpravu. Pan Gajer za SAD. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Začátkem bych nejdříve řekl, že eh, to eh, řízení eh, nebo že v rámci tohoto eh, řízení eh, napsat eh, dopis je jenom druhá nejhezčí forma řízení. Já jsem také teď zpravodajem pro rozpočet a v minulých rozpočtových řešeních už se, řízeních už se dostalo několikrát že taková ta hlavní možnost toho řízení nebyla využita. My se teď musíme omezit tedy na to nejdůležitější. Mezi velkými frakcemi jak ve eh, rozpočtovém výboru, tak i tady eh, se do značné míry shodneme. Známe eh, obvyklý postup. Komise předloží rozpočet. Rada vychází z toho, že si tam komise někam zabudovala nějaké nárazníky, nějaké vzduchové poštáře, Pěkně si to proškrtá a na konci máme oba dva pravdu. Prostě eh, neustále zažíváme, že určité programy eh, z pochopitelných eh, problémů prostě zamrznou, pokud jde o tak prostředků a rada následně může argumentovat, argumentovat podívejte se, my jsme k tomu správně přistupovali skepticky, ale ta normalita by měla být, že ty programy budou fungovat a ty peníze potečou tak, jak se plánuje. Vidím tady také, i na tomto výboru, myslím, nejsem eh, sám v tom, že komise eh, by nejdříve ty peníze měly dá, měla dávat dispozici. My tady eh, zažíváme nejenom tady, ale i na výboru pro rozpočet každý měsíc, že ty peníze nejenom v omezeném rozsahu se musí restrukturovat, protože některé části jsou notoricky podfinancovány. My jsme vás vlastně jako eh, zpravodaje podpořili, abyste mm, všechny ty eh, rozpočtové položky eh, stanovil v rámci návrhu na té úrovni, kterou komise stanovila a vy už jste o tom hovořil. To jsou ty nejdůležitější oblasti, které, které zajímají. Tam by se to mělo zvýšit tak, aby ty eh, škrty, které se budou eh, muset dělat eh, kvůli EFSA, nebo se museli dělat kvůli EFSA, byly co nejomezenější. Rozpočet je podfinancovaný, nemůžeme si dovolit všechno agentury, které přece mají důležité úkoly, jsou také podfinancovány. To je také velmi podstatné. Já mnohokrát děkuji, pane kolego, za připomínky a teď za EKR pan Česak. Za EKR. Děkuji pane předsedo. Především eh, bych poděkoval vám eh, za eh, práci na rozpočtu. To je velmi technický úkol, ale také velmi důležitý. Pan předseda má vhodné parlamentní zkušenosti, které se přesně hodí naplnění těchto úkolů. A my budeme určitě podporovat všechny pozměňovací návrhy, jejich cílem je ochrana rozpočtu eh, eh, související s úkoly eh, výboru ITER. Pokud jde tedy o obranu před možnými rozpočtovými škrty ze strany Rady, komise a, a, a no, tedy Mm, si musí uvědomit, že eh, ITER eh, řeší eh, vějíř politik, který je velice důležitý pro ekonomický rozvoj naší unie. Proto je třeba zde podporovat ty vědecko-technické programy jako Horizon 2020 i průmyslovou politiku. A, a pan předseda o tom hovořil ve svém vystoupení. S uznáním vítáme rozhodnutí o odmítnutí pilotních projektů, které nesplňovaly kritéria definovaná Evropskou komisí. Ale podporuji poslance Tošenovského, pokud jde o žádost o zvýšení rozpočtu pro agenturu pro globální satelitní navigační systém, tedy ten evropský, pardon. To je velmi podstatné, aby se toto dostalo eh, do eh, našich výstupů. Pokud jde o eh, projekt pilotního podpory pro regiony, kde se hodně využívá uhlí, tak to budeme rozhodně podporovat. Nesmírně důležitá je totiž obrana těch hospodářských regionů, které nejvíce trpí kvůli energetické transformaci zejména pokud eh, vezmeme v úvahu všechny eh, s tím eh, svázané sociální náklady. Hovoříme tady o transformaci, která zatěžuje místní společnost. Děkuji vám. Děkuji vám za připomínky a teď bude hovořit pan Telička za ALDE. Uh, thank you, chair. No, děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Myslím, že mohu být velmi stručný. Především chci eh, říci, že zpravodaj náležitě zohlednil mm, všechny náměty. Eh, tento rozpočet na rok 2018 je poslední rozpočet na celý rok, o kterém my ještě pracujeme vzhledem k délce našeho mandátu. To znamená, že je třeba, abychom dostatečně zohlednili, jaké jsou naše priority a jaká je přidaná hodnota. A přesně to se tady zpravodaji povedlo. Já nechci opakovat eh, ty pozněvací návrhy, eh, které považuji za klíčové. Schnu to jen těmito slovy. Eh, některé s některými prioritami máme takové zkušenosti, že došlo ke škrtům ve prospěch EFSI a myslím si, že je třeba eh, je obnovit. Samozřejmě obnovit je nemůžeme v té plné výši, ale eh, pokusit se alespoň částečně eh, dohnat, to si myslím, že je klíčové. A to platí jak pro, také pro politické linie. To si myslím, že bylo uděláno náležitě. A dále využívání finančních eh, prostředků eh, pro agentury, pro Galileo. Eh, ano, to je důležité podpořit s těmi cíly, které byly v formulovány. Pane předsedo, já myslím, že už mohu e, zakončit tím, že řeknu, že se stotožňuji prakticky e, se všemi e, těmito mm, předloženými návrhy a včetně těch pozměňovacích návrhů. Děkuji vám. Ano, děkuji. A myslím, že nejsou tady další kolegové, kteří by chtěli hovořit, tak dovolte, abych alespoň stručně reagoval. Já jsem přesvědčen, že budeme neustále v kontaktu a budeme diskutovat o pozměňovacích návrzích a uděláme maximum pro to, abychom našli eh, optimální řešení pro rozpočet na rok 2018 a abychom to včas poslali rozpočtovému výboru. Takže děkuji, děkuji všem stínovým zpravodajům za spolupráci a také vám všem za pozměňovací návrhy. Děkuji a ještě jednou zopakuji, že je tady eh, termín 15. Eh, září, pak pravděpodobně 2. října hlasování fitre, a 10. Eh, října hlasování ve výboru pro rozpočet a druhá říjnová plenární schůze bude hlasovat na tedy plenárním zasedání. A nyní, nyní máme veřejné slyšení o balíčku čisté energie tedy budoucnost eh, trhu elektřiny v EU. Není to tedy energetika jako taková, jako celek, ale konkrétně trh eh, elektřiny. A budeme brát v úvahu tři aspekty legislativních návrhů tedy jde to směrnice a nařízení o vnitřním trhu elektřiny, dále nařízení o zvládání rizika v elektrickém trhu. Všechny tři návrhy jsou tady důležité a e, máme všeobecný balíček. Víme, že vše může ovlivnit e, ty ostatní e, legislativní návrhy. Proto je Eh, tedy zcela eh, otevřená možnost pro vás, pro všechny. Budete-li chtít hovořit i o některých jiných aspektech, jako jsou obnovitelné zdroje energií nebo účinnost nebo jakékoliv jiné legislativní návrhy eh, které patří do tohoto balíčku čisté energie. Ale jak jsem řekl, tři jsou nejdůležitější. Chtěl bych přivítat naše hosty, naše řečníky. Jsme velmi rádi, že jste tady, že jste přišli předložit své názory o, na evropský eh, trh elektřinou a na to, jak by do budoucna měl být tento trh organizován. Cílem slyšení je vyvážená, bohatá diskuse o tomto tématu což by mělo umožnit členům výboru, aby si vyslechli různé názory na relevantní body našeho tématu. To znamená, že eh, vy eh, můžete eh, navzájem nesouhlasit, to je na vás. Ehm, můžeme i my nesouhlasit, ale samozřejmě především se chceme od vás hodně naučit, protože vy jste experti. Pro nás je tedy velmi důležité se s vámi setkat a otevřeným způsobem diskutovat. Máme dvě části jednání. První část, první jednání se zaměří na takové e, aspekty, jako je mm, samovýroba a samospotřeba. Za druhé, e, poptávka, nabídka. Za třetí, místní e, elektrické komunity a dále Eh, účtování, měření eh, takzvaným eh, chytrým způsobem. A z druhá část, druhé zasedání se bude věnovat takovým otázkám, jako je regionální operační centrum, mechanismy kapacity a distribuční systém. Samozřejmě se zaměřujeme na hledisko spotřebitele e, v tomto našem novém trhu elektřiny. A první se přímo týká spotřebitelů, e, například reakce na poptávku, místní e, komunity spotřebitelů a tak dále. A další část je spíše trošku všeobecná od směrem ze zhora eh, místa rozhodování až dolů ke spotřebiteli. Tak tedy nejdříve první zasedání eh, koncepce nového trhu elektřiny. Spravedlivý, spravedlivá nabídka pro spotřebitele. Já se teď obracím na všechny řečníky a chci vás poprosit, vás, naše hosty, abyste nehovořili na začátku déle než 7 minut, protože eh, pak my předpokládáme, že bude velice bohatá diskuse. Jistě můžete dodat cokoliv budete chtít. Eh, a můžete to pak také dodat eh, v těch závěrečných schrnujících vyjádřeních. To by dokonce bylo velmi žádoucí. Tam už budete reagovat na otázky. Já bych vás tedy poprosil o takovýto postup. Eh, respektuje těch sedm minut eh, jako eh, limit. Nejdříve paní Ketis ze Smart Energy Demand Coalition. Frau Ketis, která je výkonnou ředitelkou od října 2015, to znamená dva roky, a jde o Združení evropských podniků. Vy jste se aktivně podívala v Bruselu na formulování eh, bruselské eh, energetické politiky již od roku 2005. Zastávala jste různé pozice, různé funkce mluvím o Bruselu, tady nemám samozřejmě na mysli eh, Evropskou komisi, ale Brusel v tom nejširším slova smyslu, takže prosím, máte slovo. Eh, děkuji vám, pane předsedo. A děkuji za tento úvod, eh, protože mm, zastupuji skutečně tyto podniky, které zastupují inovativní nabídky, maloobchodníky a také další poskytovatele agregovaných služeb. Já se chci dostat přímo k jádru věci. Eh, návrh komise Čistý energetický balíček tady eh, sleduje větší decentralizaci, větší elektrifikaci a větší variabilitu v energetickém systému. Eh, tyto nové výzvy ovšem přináší také nové příležitosti a nová řešení. Jednak je to Eh, pozice spotřebitele. Myslíme si, že je možné přejít od, té jednosměrné, eh, od toho jednosměrného systému od poskytovatele směrem ke spotřebiteli k systému, který bude fungovat více oběma směry, kdy eh, spotřebitel bude mít svou úlohu. Tady vidíme možnost nové flexibility, nových příležitostí a také digitalizaci, která toto všechno umožňuje. Když se podíváme na toto všechno dohromady, tak eh, vidíme prostě čtvrtou průmyslovou revoluci v oblasti energetiky. Když eh, hovoříme o těchto věcech, co přesně máme na mysli? Já bych uvedla tři příklady, abychom měli lepší představu. Eh, jednak tady máme supermarket s Eh, Velké Británie, kde je celá řada eh, spotřeby elektřiny, eh, větrání, klimatizace, osvětlení a tak dále. A tady chceme také prostě umožnit flexibilitu oproti celostátní síti. Další příklad, ArcelorMittal zde v Belgii. 150 MW flexibility je tady, zejména v, v době špičky. A Eh, úsilí o tomto pro, to prosazení se na trhu je velice důležité, ovšem flexibilita se <clears throat> neomezuje pouze na podniky, ale také na drobné spotřebitele, to znamená na obytné čtvrti, kde také je možné tímto způsobem Uh, usilovat například o flexibilitu topení, jako v našem příkladě Švýcarsko a Francie. Jiné země, Estonsko, Finsko, tam uh, občané mají možnost dynamického využívání cen, mohou si zvolit takovýto balíček a Eh, pak je možné eh, vlastně spotřebovat <clears throat> elektřinu za nižší ceny tím, že se využívá flexibilního přístupu. Důležité je říci, že všechny tyto možné nástroje eh, flexibility, všechna flexibilní řešení, které reagují na určité signály a využívají agregované aspekty, to všechno dohromady může poskytnout celé široké spektrum řešení. Eh, proč tedy takto postupovat? Můžeme různým způsobem přispět do systému. Především otázka eh, účinnosti oproti nákladům. Máme tady čtyři příklady, kdy použití flexibility může vlastně využívat eh, kapacity, které by jinak byly využity pouze velmi malou část roku a tím pádem, že je vlastně kompenzujeme tak ušetříme 50 eh, miliard ročně. To, eh, a to právě díky tomu, že používáme chytrý systém, eh, který reaguje na poptávku a lépe využívá zdrojů. Já bych mohla citovat ještě celou řadu dalších národních studií, které vlastně konstatují stejný závěr. E, nejenom, že dáváme flexibilitu, ale také využ- užitečným způsobem využíváme e, elektřiny v době, kdy její e, nadbytek. Máme příklady flexibilního využívání díky flexibilitě v systému, v operačním systému a tím, že vlastně eh, přispíváme k tomu, aby na těchto trzích nedocházelo k, za, tak, pře, ke kongesci. Vidíme dnes eh, spotřebitele, kteří investují do flexibility, investují do různých inovačních řešení a prostě volí si zajímavé eh, služby, reagují pozitivně na systém a ten Eh, ta hlavní výzva je pomoci jim, aby takovýmto způsobem také přispěli k celému systému. Jak eh, to můžeme udělat? Já jsem eh, hovořila o tom, že je to vlastně především otázka přístupu prostřednictvím flexibility, aby si například spotřebitel mohl zvolit takzvanou dynamickou cenu, dynamický cenový systém, Eh, druhá dimenze je umožnit, eh, umožnit spotřebiteli, aby eh, explicitně využíval této flexibility. Prostě ne, protože jako v minulosti nic jiného nebylo k dispozici nebo nic jiného neznal, ale může se aktivně účastnit a pomoci Eh, také eh, spotřebiteli, aby zvolil takový flexibilní eh, balíček a přitom z toho měl určitý užitek, byl za to odměněn. Velice důležité je, aby tady byl také přístup dalších stran v určitém standardním rámci já se nebudu pouštět teď do podrobného popisu, ale velmi ráda zodpovím eh, následně případné otázky. A konečně tady máme eh, také tu otázku, jak náležitě zhodnotit flexibilitu na trhu. Eh, trh ukazuje skutečnou hodnotu, skutečnou cenu flexibility. A to také znamená brát v úvahu i kapacitu, výrobní kapacitu který pak právě vyhodnocuje všechny tyto cenové signály. Dále různé poplatky, různé daně. Ano, tady je samozřejmě e, určitá oblast, kde členské státy by měly také přispět k tomu, aby se náležitě využily dynamické e, postupy na trhu. A konečně Eh, distributoři budou mít mnohem zajímavější úlohu, budou moci být mnohem aktivnějšími eh, správci, eh, budou aktivní na trhu, budou mít přístup, který se orientuje aktivně na trh a to by také jim umožnilo lépe brát v úvahu situaci na dalších trzích. A možná, že v různých fázích se budou tyto vazby eh, v časovém rámci eh, profilovat různým způsobem tak, jak je to zrovna na trhu důležité. Děkuji vám mnohokrát za toto vystoupení. Bylo to velice zajímavé. Zastupoval jste tedy Združení eh, podniků, eh, evropských podniků, které eh, reagují na trh, nikoli velké podniky, ale spíše možná menší podniky. A dávám teď slovo panu Vesky Veskimagy, dalšímu řečníkovi. Předseda správní rady estonské provozovatele přenosové sítě elektřiny a plynu v Estonsku je to nezávislý slovo od roku 2009 podle třetího energetického balíčku. Dříve pan Veskimegy byl poslancem estonského parlamentu dvakrát eh, po sobě a byl také ministrem financí Estonské republiky. A dnes zastupujete estonské předsednictví mezi námi, takže jsme rádi, že jste zde a máte slovo. Děkuji mnohokrát. Vážení poslanci, dámy a pánové, otevření estonského trhu s bylo velmi úspěšné a já se s vámi chci podělit o některé poznatky z tohoto úspěchu. Jsem rád, že mohu říct, že to není náhoda, ale Estonci byli přesvědčeni, že nejlepší způsob, jak vlastně topit a svítit, bylo zefektivně trh s energiemi. Estonsko liberalizovalo velkoobchodní trh v roce 2010 spolu s začátkem fungování sever, tedy severského trhu s energiemi. Tento trh byl otevřen pro všechny producenty a spotřebitele. A chci zde zdůraznit bez výjimek pro určité spotřebitele nebo z povinností vyvažovat pro všechny. Všichni spotřebitelé si kupují na volném trhu elektřinu za tržní cenu, bez výjimek. E, příspěvek liberalizace velkoobchodního trhu se přenesly na spotřebitele díky zavedení centrálního datového hubu, kterou provozuje centrální operátor Ellering, který umožňuje jednoduchou změnu dodavatele. A chci vám ukázat, tady vidíte vlastně, že míra změny byla u dodavatele tak vysoká, že dostali 30, 38% a vyvolává to ostrou hospodářskou soutěž, ostrou konkurenci a snižují se eh, marže u prodeje elektřiny, která dosahuje 0,18 euro za, na hodinu. A 30% představují kontrakty, které jsou oceněny podle hodinových sazeb a je tu řada argumentů, že regulované ceny jsou lepší než liberalizované, ale náš příklad skutečně ukazuje, že liberalizovaný trh eh, přináší přínos pro spotřebitele. A estonsk, digitalizace trhu v Estonsku trhu s elektřinou a spolu s liberalizací cen přinesla, při, přinesla eh, výrazný prospěch pro spotřebitele a nastartování inteligentních eh, měřičů spotřeby znamenají zřejmě největší nárůst na trhu. Datový hub u jedno zdroje energie je pozitivní, ale ne, umožní spotřebitelům, aby se stali aktivními subjekty na trhu. A Lering udělal další krok a vytvořil inteligentní síť, použil sítě Estlink a umožňuje získávání údajů v reálném čase u elektřiny, plynu a výroby tepla. A pokud, no, pokud jde o další externí data, tak se to týká i údajů z předpovědi počasí. A pokud jde o kybernetickou bezpečnost, používáme pro data management vysoce eh, bez, bezpečné, zabezpečené eh, datové nástroje, jako je S-Road, X-Road a elektronické občanské průkazy. Pokud jde o další digitalizaci, vidím, že je třeba, abychom byli ambiciozní a odvážní oproti současnému energetickému balíčku, abychom dosáhli tedy ještě většího podílu na trhu. Chci zde zdůraznit data management v reálném čase. To umožní využívat a měření dat u spotřeby a výroby. Jako je možné změnit na, v reálném čase dodavatele na základě údajů z datahubu. A to je možné i v domácnosti, u mě doma. A to umožňují tedy normy pro výměnu dat. Nepotřebujeme jeden, jeden datahub pro celou Evropskou unii, ale je třeba zaručit eh, eh, různé datahuby, které by byly schopny vzájemně komunikovat v jednotlivých členských státech. A tím se dostáváme k dalšímu tématu. Vyzval jsem parlament, aby vážně zvážil po čtení balíčku o čisté energii zajistit unbundling od obchodníků a zajistit datovou neutralitu. My jsme provedli unbundling jak u provozovatelů eh, systému a umožní to podporu z volného trhu. V budoucnosti budeme mít více dat a méně energie a v tomto směru je třeba oddělit distribuční systémy a jejich provozovatele od přenosových eh, sítí a od dodavatelů energie tím, že dojde tedy k unbundlingu. Za druhé, další integrace vyžaduje dobře organizovanou výměnu dat napříč sítěmi. Je možné ukládat data na celonárodně ale regionální přezraniční výměna dat by měla být zaručena pro maloobchod a nejen pro velkou obchod. A poslední bod se týká toho, že bychom měli se zabývat různými zdroji energie a přejít k jednotnému trhu s energií. Elek- ceny měl, měl, měly fungovat arbitráž u cen elektřiny a plynu, abychom nehovořili o trhu s elektřinou a plynem ale o jednotném přezrančním trhu s energií, kde by eh, mohly soutěžit jednotlivé zdroje energie na zcela liberalizovaném trhu. Budoucnost znamená jeden integrovaný trh, kde budou různé trhy a kde dojde k výměně v reálném čase, jak u dat, pokud je o dálkové vytápění, elektřinu a plyn a měli bychom vlastně s nimi jednat jako s rovnocenými partnery na trhu Evropské unie. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát za vaše vystoupení a za váš, za váš příspěvek. A my se zabýváme ne energetickou unii, ale také digitální unii. A vaše vystoupení vlastně se týkalo obou těchto témat. A obě obě tyto oblasti by se měly rozvíjet, pokud máme být efektivní do budoucnosti. A naším třetím řečníkem v, to, v této první části slyšení bude doktor Neuhoff. Doktor Karsten Neuhoff, profesor politechnologické technologické politiky z Německého ústavu pro ekonomický výzkum a technickou univerzity v Berlíně. Autor z řady knih a článků o koncepci trhu, o technologické politice v kontextu materiálů a obnovitelných technologií, obchodování s emisemi, mezinárodní politika klimatu. Jste také velmi výzkumný v oblasti poradenství a výzkumu pro Evropskou komisi a některé členské státy. Takže představujete celou škálu témat a my se velmi těšíme na vaše vystoupení. Děkuji. Začnu s jedním obrazem a, a potom navážu na naše téma. Často se eh, ptáme na to, eh, kolik jedna domácnost eh, spotřebuje energie. Domácnosti ale spotřebují v Německu plyn a ropu na topení zejména. Pokud se podíváte na ten podíl, tak je tady stejný podíl tedy elektřiny a ropy ve spotřebě a ten stejný posun Podívejte se na cementárny, které používají tak trochu více uhlí než ropy a potom doprava, která používá hodně ropy. Proč o tom hovoříme? My jsme tady hovořili o energetické efektivitě. Pokud chceme dosáhnout eh, snížení expozice těm, eh, vůči těm eh, globálním cenovým výkyvům, tak se musíme zaměřit na to, aby všechny tyto typy využívání energie by efektivnější, ale stále eh, častěji si musíme uvědomit, že eh, ta elektřina na konci půjde, eh, ta energie půjde nakonec přes elektřinu. To znamená, že ta spotřeba elektřiny, kterou máme dnes, se posune od toho, že domácnosti nebudou už jenom spotřebiteli, ale aktivními aktéry budou si moci eh, uspokojit část poptávky. A pokud spotřebují více eh, elektřiny, eh, větrné a solární, tak zde bude třeba flexibilnější aktérů k snížení celkových nákladů systému. Takže všichni spotřebitelé budou moci přispět této flexibilitě a zároveň z toho mít prospěch. Proto se mi líbí ten, týmer, ten termín eh, pro sumeři, což jsem že poprvé v Polsku mimochodem. Něco jako eh, zemědělci, kteří eh, si sklízejí, prodávají a také konzumují své vlastní produkty. Něco takového platí i pro elektřinu. Musíme změřit způsob, jak strukturujeme naši energetickou regulaci. Za prvé, už eh, nevnímáme domácnosti jako někoho, eh, kdo eh, jenom vytváří poptávku, ale může také sloužit systému i průmyslovým spotřebitelům. Pokud se podíváme na ukládání elektřiny na, úroveň, na úrovni domácnosti, tak tam jde o poskytnutí flexibility celkovému systému pro efektivní fungování systému. A závěrem jsou tady energetické, místní energetické komunity. Myslím si, že to je velká příležitost eh, zapojit spotřebitele. To je klíčový eh, cíl, eh, který, kde tedy zaostáváme. My máme mm, tady to určitý velký systém a to je třeba mít na paměti. Takže jaké důsledky to má pro dvě oblasti? Za prvé malou obchod a, konkurence. Vy jste právě říkali v Estonsku, že je velmi eh, úspěšná konkurence. Pokud se podíváme na zprávu eh, monitorovací o trhu ESA, tak tam to zase tak velký úspěch není. 9 eh, z 10 zemí, kde jsou největší přirážky, jsou neregulované trhy. Například v Británii tam je nejvyšší přirážka. Protože a na druhém trhu, eh, druhý eh, trh s nejvyšší přirážkou je Německo. Eh, v Británii se to vyšetřovalo, proč, a vidí tam to, co se děje i v australské Viktorii, segmentaci. Jsou někteří sofistikovaní spotřebitelé, kteří si srovnávají nabídky, ale například v Británii 80% chudších domácností nebo méně vzdělaných domácností nezměnili eh, svého malou obchodníka za poslední tři roky. U těch, 60, eh, u těch sofistikovaných je to eh, nějakých 60%. Takže je tady spousta spotřebitelů, kteří dlouho se neposouvají a právě ti dostávají vysoké ceny jako nabídku a myslím si, že na to se musíme zaměřit v této oblasti. V Británii zjistili, že jsou to od miliardy eh, liber navíc, co spotřebitele zaplatí. A proto ten eh, příslušný eh, konkurenční úřad na Británii doporučuje, aby předplatitelé vlastně mohli mít prospěch z zafixovaných cen do budoucna. Proto je předběžné, tedy předčasné, aby v Evropě se něco takového zakazovalo. Potom, pokud jde o uzavírání smluv, tak my se zaměř, zaměřujeme na eh, krátkodobé eh, smlouvy, ale spotřebitelé potřebují eh, větší stabilitu. A tržní přínosy jsou tady, protože to také dává možnost investovat a vytvářet prostředky na aktiva. Takže ty přínosy pro spotřebitele jsou možné a nebrání to vlastně nikomu Eh, pokud jde o ty terminační poplatky. Pokud ty existují, eh, tak samozřejmě eh, v době, kdy máte nízkou cenu, už nemůžete jít vpřed a omezuje vás to. A potom dynamická cena. To je velice důležitá věc, jak říkala Frauke. Dynamická, dynamické ceny jsou možné pouze jsou možné na trzích, kde jsou standardizované ceny, jako v Španělsku, i tam, kde je plná konkurence. Pokud se podíváte na flexibilitu spotřebitelů, tak myslím si, že tady je třeba silného zapojení třetích stran, aby eh, spotřebitelům umožnili eh, využít eh, těch výhod trhu. V tu správnou chvíli se obrátit na spotřebitel se správným nabídkem, se správnou nabídkou. Já si nejsem jistý, jestli malobchodní firmy opravdu nejlépe budou využívat této flexibility nebo proto je důležité tady umožnit třetím stranám zapojit se do toho využí, nebo odhalování flexibility. Aniž by to schvalovali, schvalovali maloobchodníci. To si myslím, že je velice důležité. Přístup k flexibilitě. Tady musíme zdůraznit, jak prodávat tuto flexibilitu na trhu. Čili e, komise v tuto chvíli e, tvrdí, že chce podporovat um, otevírání trhu kvůli flexibilitě, ale my se musíme zaměřit spíše na to, aby uh, aktéři na trhu povinně ty uh, produkty, které nabízejí, nastavili tak, aby uh, byly výhodné nejenom pro velké spotřebitele, ale i pro ty malé. To znamená, aby internetové aukce byly uh, vhodně uh, nastavené. Takže celkově posun eh, od systému, eh, který je více orientovaný na eh, nabídku, to je opravdu velice klíčová věc. Konkurence v oblasti malého obchodu může být důležitá pro některé země, ale celkově je důležité posunout se ke konkurenci mezi aktéry, kteří mohou poskytnout flexibilitu. Ti mohou přinést hodnotu systému hodnotu spotřebitelům a postarat se o to, abychom měli eh, všechny ty eh, rámce na trhu a aby eh, zde byly nabídnuty příslušné ty efektivní služby. Děkuji vám za vaši prezentaci. A teď požádám kolegy, nejdříve jménem politických frakcí. A požádám vás, abyste nehovořili déle než dvě minuty protože chceme dát možnost také hostům odpovědět na naše otázky na konci. Nejdříve zástupce EPP a také zpravodaj pro toto téma kolega Kristian Skarinč. Děkuji, pane předsedo. Děkuji eh, panelistům. Já si myslím, že tohle je velice zajímavé. To je jako v církvi, prostě eh, my tady eh, všichni říkáme, že eh, konkurence je třeba ke snižování cen. To je hlavní cíl toho balíčku, který je třeba potrhávat. A já bych se chtěl zeptat na několik otázek. Nejdříve paní Frauketis. Nepochopil jsem vás úplně, když jste říkala k tomu agregovanému přístupu bez předchozího vyjednávání. Mohla byste to popsat nějak podrobněji? A druhá otázka k tomu, co říkal pan Neuhoff. Mně se zdá, že eh, když říkáte, že v řadě, na řadě trhů eh, nejsou sofistikovaní spotřebitelé, nemají eh, chytré, chytrá měřidla a tak dále, tak tam není lepší mít neregulované ceny. Protože v Británii a v Německu tohle vedlo k k vyšším cenám nakonec. Ale mně se zdá, že je taková divná logika. To znamená, jak se dostat odsud tam, když nebudeme tlačit na neregulované ceny. Já myslím, že musíme tlačit na obě dvě věci eh, zároveň. Pro mě tohle to není argument proti neregulovaným cenám, ale spíš je to eh, argument pro to, abychom dali eh, spotřebitelům k dispozici ty prostředky k vytváření poptávky. Jak říkal pan Vesky Magi, na estonském trhu spotřebitelé mají chytrá měřidla a konkurence je taková, že ceny opravdu eh, jdou dolů. A vidíme to eh, i v sousední zemi, v Lotyšsku. Mohl byste to prosím nějak eh, rozebrat, abych viděl, jestli jsem vás správně pochopil. Děkuji. A za SAD kolega Nika. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi zdůraznit význam, který přikládám novému přístupu s Přechod od spotřebitele k, ke spotřebiteli a výrobci, tedy který bude aktivní. Mám konkrétní otázku. Přecházíme k novému typu aktivního spotřebitele. Bude jasně potřebovat, a myslím, jste o tom hovořili, bude třeba překreslit, překoncipovat sítě a jaké to bude mít náklady. Máte nějakou případovou studii z Německa nebo od jinut? Přechod k novému typu spotřebitele, k tomuto novému přístupu jaký to představuje náklad eh, u této změny. Děkuji. Děkuji, kolego. Za EKR pan Evžen Tošenovský. Pane předsedo, za slovo <clears throat> a děkuji za velmi zajímavý pohled eh, změny eh, nejsložitějšího systému v Evropě, který vznikal, jestli se nepletu, přes, přes 100 let <clears throat> na tuto starou dámu zvanou elektrická soustava Evropy. Teď zvyšujeme požadavky. Myslím si, že je to úplně v pořádku a že nové systémy elektronické to výhledově umožňují. Jenomže ta, tato stará dáma je pořád eh, postavená na údržbě kapacitních eh, možností, které nabízí. A po mnoha diskuzích, které jsem vedl, protože jsem stínový zpravodaj v části eh, energetiky, s organizátory přenosové soustavy vím, že tato soustava je dramaticky mm, neustále zatěžována velkými výkyvy, protože se změnily, eh, změnily vstupy do této soustavy. A můj dotaz eh, zní, eh, ten problém já vnímám v tom, že se velmi často rozchází požadavek na spotřebu z hlediska dostupnosti daných, daných mechanismů. A neúplně vždy musí platit, že dojde ke snížení ceny, protože ten požadavek na přístup k energii se během toho dne, když to zjednoduším, velmi, velmi liší. Nemáte obavu z toho, jak udržet tuto starou dámu, její fyzikální charakteristiky, její e, schopnost zvládat tyto nárazy, protože to jsou skutečně obrovské rázy, která tato síť musí zvládat. Nemáte obavu právě, že může dojít po prvotním krásném snížení ceny k opačnému jevu, protože v Anglii se to tak odehrálo. E, a druhý můj dotaz, jestli v tomto systému, takto, takto definovaném, právě nechybí jeden prvek, a to je, datově si to dovedu představit, jsem informatik, myslím si, že to je krásná, krásná práce. Ale jedno chybí podle mého názoru a to je dostatečná kapacita úložných prostor. A bude to, jestli to nebude chtít nějaký nový, novou technologii, než jsou baterie, které, aby překrývaly ty rázy, které, které v současné době provázejí celou Evropu. Thank you, Mr. Chair. I'm sorry, Thank you. this is a long time. Thank you, Evžen. Thank you. Děkuji, Evžene. Paní Kaja Kala za ALDE. Děkuji. Děkuji za zajímavé prezentace. Kladl jsem si otázku, a možná je to otázka pro všechny. To, co vzešlo vlastně z vašeho vystoupení, tedy posílení postavení spotřebitele, velmi e, závisí na informacích, které dostávají. Pokud nemají informace, tak se nemohou rozhodovat. A otázkou tedy je, je to skutečně schůdné e, na základě inteligentních měřičů, že budou mít ty informace, aby mohli odpovědně se rozhodovat. A myslím, že od poslední dva řečníci vlastně byli vzájemně trošku v rozporu. I když eh, trh bude liberalizovaný, spotřebitelé nebudou mít informace, aby se mohli rozhodovat a potom prostě nepřejdou k jinému provozovateli. A v Estonsku je vidět, že dochází k velkému počtu přechodů mezi jednotlivými subjekty, protože tam je na vybranou, tam, tam je možnost volby. A pokud je o datové huby, Moje otázka je, je to možné zajistit tak, že vlastně jaký zdroj energie je používán pro výrobu elektřiny? A pan Vestimak řekl, že přezraniční výměna dát je něčím, o co bychom měli usilovat. Jak jsme daleko v tomto směru? Pokud i toto by mohlo být zodpovězeno, tak bych byla velmi ráda. Děkuji. Děkuji. Děkuji, Kajo. Za zelené pan Turmes. Děkuji, Jiří. Tak jsem pochopil, že účast jednotlivého zákazníka se bude od vlastně odrážet od algoritmu agregace. Agregace je velmi důležitá. Ale konal se workshop pro asistenty stínových, který organizoval, kde Zuri Electric byli pozváni. A tam, jsou vlastně, tam se ukazuje, že jsou poškozovaní agregátoři, protože vlastně vnášejí škodlivé prvky do systému. Já jsem to pochopil tak, že agregátoři jsou příležitostí pro agregaci požadavku jednotlivců. A za druhé, také přinesou eh, přínos pro systém. Možná byste to mohli být konkrétnější. Po, myslíte si skutečně všichni tři, že bychom neměli poškozovat, eh, trestat agregátory a měli bychom je vlastně podporovat, aby přinesli větší eh, konkurenci? Pan Verkimegi, pane Verkimegi, mně se líbilo vaše vystoupení a vy jste řekl jednu větu. A já myslím, že je revoluční nevím, jestli si to kolegové všimli. Vy jste řekl, že distribuční systémy jejich provozovatele musí být stoprocentně neutrální. To znamená, to znamená, že musí dojít k úplnému unbundlingu. Až jste si vědom toho, že 75% všech distributorů v Evropě je vlastněno asi 8 nebo 10 společnostmi. Osobně mám zvláštní pocit, pokud nebudeme mít přísnější pravidla pro unbundling a v tomto novém světě hrozí, že vytvoříme nové monopoly nebo oligopole. A možná, že byste mohli být eh, výmluvnější v tomto směru. Proč potřebujeme takový unbundling u distribučních sítí? Děkuji. Thank you. Uh, Děkuji mnohokrát. Další řečník za GUE, pan předseda, pan Kohlíček. Pane předsedo, velcí spotřebitelé, k paní kolegyni, jejímu optimistickému vydání, velcí spotřebitelé byli a vždy jsou regulováni. Kdekoliv je to jinak, je to chyba. Já jsem ze sklárny, pak jsem dělal v ocelárně, vždycky jsme byli regulováni. Pokud to tak nebude, síť se rozpadne, a všechna ta cvičení řečnická, která jste předvedli, jsou k ničemu. Za druhé, Estonsko je krásné, že je tam liberalizovaný trh. Celé Estonsko je menší svojí spotřebou než Praha nebo půlka Bruselu. Celé baltské země jsou menší než Slovensko nebo Česká republika. Čili v malém, co můžu udělat a jakž tak stíhám nedostatky vykrývat, to se ve velkém projeví jako absolutní katastrofa. Mluvíte o retail flexibility, ale neslyšel jsem o production flexibility. To je daleko důležitější. Já musím mít vždycky vybalancované zdroje a k tomu spotřebu. Takže to je velmi důležité, když mám eh, flexibilní měření. Za čtvrté, koncepce rezervy. Co tomu říkáte? V Německu přece základem energetické politiky je koncepce velké rezervy a jen ten zbytek, těch zhruba 20 možná se bude nějak obchodovat. Za páté, zavedení velkých cen za připojení a za velikost stupního jističe, to brání flexibilitě. A to je tendence dnes ve všech zemích Evropské unie. V České republice zatím jsme tomu se vyhnuli. Za šesté, Německo dnes obtížně drží frekvenci i napětí. Kdyby nebylo propojení na Českou republiku a Francii, tak německý energetický komplex se úplně rozpadne. A za sedmé, odpovědnost zajištění energie má stát. Kde je odpovědnost agregátora? A správně bych se zeptal ještě jednou, jako můj zelený kolega, proč musí být unbundling, když je to logické? Děkuji. Uh, thank you very much, colleague. Uh, Now we go to go to towards um, one minute speeches. I'm sorry, dear colleague. Questions, so one minute questions or speeches. Um, eh, Le collègue Benson, eh, kolega Benson. Děkuji, pane předsedo. Eh, to to je eh, komentář na první řečnici, na paní Frauke Týsa. Jednotliví spotřebitelé eh, budou mít tedy dynamické ceny, aby spotřebitelé také měli určité výhody. Ale my potřebujeme mít eh, tady uplatnění národní, eh, národní eh, pravomoci, to je přece v národní pravomoci. Pro spotřebitele je často velice těžké pochopit, o co vlastně jde, protože ty účty, ty účty za elektřinu jsou pro spotřebitele velice špatně eh, srozumitelné, protože jsou tam různé poplatky, různé daně a to je pro spotřebitele velice těžké zanalizovat. Děkuji. Paní Werner. Děkuji, pane předsedo. Hovořili jste o tom, že spotřebitelé často mění dodavatele. Ve Spojeném království z toho vyplynula určitá segmentace a také i určité snížení ceny pro některé, ale pro většinu lidí to znamenalo stále pořád stejné ceny. Já se chci zeptat, zda e, se projevila nějaká dynamika a kontradynamika. Ukazaly se nějaké zkušenosti, které by prokázaly, že je to dobré pro spotřebitele. A za druhé, když spotřebitelé sami napájejí síť, e, ti spotřebitelé, kteří produkují elektřinu, Jaké je tady to jejich napojení na síť? Je tady nějaké solidární eh, propojení na tu síť? To by mě zajímalo. A pokud je o agregátory, to je pro mě trošku nové, ale mám pocit, že to je určitá příležitost, které by bylo možné využít. A já mám tuto otázku. Ty eh, agregátoři například na městské úrovni, jaký je rozdíl mezi těmito agregátory a pak agregátory, kteří se na trhu projevují a pomáhá to flexibilitě? Sí, eh, muchas gracias, presidente. Eh, děkuji, pane předsedo. Ano, velice častě se hovoří tady o pojmech, jako je flexibilita spotřebitele, nová koncepce. Ano, to je prostě eh, jedna věc, ale máme tady jednotný trh elektřiny. Aby toto všecko bylo možné, eh, tak je třeba vytvořit vlastně jakési dálnice, které by propojily jednotlivé trhy. Jestliže nebudou takové propojovací dálnice, tak prostě všechno toto nebude možné. Eh, je tady celá řada zemí, a to nemám na mysli pouze Španělsko a Portugalsko, které jsou na Pirenejském poloostrově a které mají eh, problémy eh, s propojením. Jsou tu i jiné země, kde také jsou problémy s propojením. A to proto, že prostě národní trhy, eh, které by se tady měly propojovat, jsou velice odlišné povahy. A jde o to, z jakého zdroje získávají elektřinu. Prostě ve Španělsku je ta situace hodně odlišná, což je také problémem. A i to by mě zajímalo, jak se díváte na tento problém to, že prostě tento národní trh je velice odlišný. Děkuji. Děkuji, paní Kathleen. Děkuji, pane předsedo. E, já mám otázku vlastně na vás, na všechny. Zejména na paní Týs. Hovořili jste o budoucnosti trhu, o úloze spotřebitelů a o těch spotřebitelech, kteří také vyrábí elektřinu. A já si myslím, že to vlastně povede také k tomu, že se domácnosti rozdělí na dvě skupiny, že tady budou ty domácnosti, které budou mít eh, určité eh, příležitosti a jiné, které je nebudou mít, protože na jedné straně tady je zapotřebí investic do eh, toho zařízení nebo vybavení té domácnosti, aby mohli také poskytovat tu elektřinu do sítě, tu, kterou nepotřebují. Takže to bude ta jedna část, ta velmi dobrá část, já nevím, kolik jich bude, 20, 30 nebo možná až 50 To záleží jistě na tom, eh, jak se to v jaké zemi vyvine. A pak budou ty ostatní domácnosti, které nebudou mít kapitál na toto všecko vybavení. A má otázka zní, jak to vyřešíme? Jak změníme ten návrh eh, koncepce trhu, aby tady vlastně eh, spotřebitelé, čili ty domácnosti, měli stejný rovný přístup, aby ta revoluce, která bude probíhat, eh, byla dostupná pro všechny. Co uděláme? Jak musíme změnit ten trh? Děkuji. Pan Klec. Děkuji, pane předsedo. Já mám dvě, tři krátké otázky. Hovořilo se o digitalizaci energetického sektoru, který, což je velice důležitý jev. A minule jsme diskutovali, nebo v poslední době jsme eh, diskutovali mm, o problému eh, interoperability, interoperability eh, také z hlediska systému, protože systémy stále ještě neumožňují širší přístup či širší eh, možnost návrhu řešení. A dále otázka eh, spotřebitelů. V členských státech eh, máme různé situace. Za pět let budeme asi v některých státech stále konstatovat, že tady ta úroveň jedné skupiny spotřebitelů je velice mechanická, zatímco druhá část těch spotřebitelů bude digitalizovaná. A to bude mít svůj dopad na ten trh. Děkuji. A když dovolíte, abych něco dodal já. E, já jsem velice pozorně naslouchal těm prvním dvěma eh, projevům, kde eh, se hovořilo o vlastně to bylo ve dvou eh, řečích, kde se hovořilo o těch spotřebitelích. A pak třetí, v tom třetím projevu se spíše hovořilo o posunu k takzvaným prosumer, čili spotřebitel, který také vyrábí. Eh, eh, vy, madam, která představujete tu Smart Energy Demand Coalition, jak vy vidíte ten, to soupeření mezi velkými podniky na jedné straně a těmi spotřebiteli, producenty na straně druhé? Eh, v této první fázi naší revoluce ve prospěch těch spotřebitelů, producentů. Eh, protože v některé fázi to vypadá, jako kdyby se na to eh, dívali, jako že to vlastně není příliš eh, podstatné, příliš velké. Ale pak zase v dalších fázích, jako by se to mohlo stát velkým objemem. To si myslím, že z, našeho, z naší perspektivy je také velice důležité hledisko. A large number of questions. Tak to je celá řada dotazů. Já se pokusím je vyřídit co nejrychleji a, a poskupit je těm otázkám, které se týkaly přístupu agregátorů a, a agregátorů ze třetích stran. Martina Berner. Ano, opravdu eh, v zásadě můžeme mít různé typy agregátorů. Můžou to být eh, establovaní maloobchodníci, stejně tak nově příchozí na trh. Po celém eh, trhu na Evropě, v Evropě vidíme, že je důležité umožnit přístup obou protože ti eh, etablovaní obchodníci mají eh, jiné zaměření a jenom když eh, budete umožňovat přístup novým hráčům, tak se trh bude vyvíjet dynamicky a bude velmi konkurenční. K přínosům a k rámci. Tak ten přínos je do značné míry to číslo, o kterém jsem hovořila dříve. 25 miliard eur ročně úspor u obchodních cen tím, že se zde eh, zavede reakce na poptávku a to je do značné míry eh, tím, že se umožní vstup agregátorů do systému a, flexibilita a eh, spotřebitelů. A to mě vede k tomu, jak by ten rámec měl vypadat pro agregátory a co je tím míněno. Důležité je, že agregátoři musí mít přístup na trh, aniž by museli vyjednávat s etablovanou stranou, protože eh, si konkurují a eh, dodavatelé jim neumožní přístup na trh eh, vůbec nebo ne za jednoduchých podmínek. Takže důležité je, aby bylo možné dostat se na trh bez vyjednávání s konkurenty. Pokud se to bude týkat jenom malých objemů, tak můžeme pracovat s jednoduchým přístupem, například jak to uplatňuje Británie a Belgie, a, a o kterém také hovořil pan eh, Karinč ve svém eh, přístupu. Všechno, co by bylo složitější, by nebylo eh, přiměřené. Tak když je to, objem, když je to větší objem ale, tak je třeba zde zavést korekci pro dodavatele, kterého se to týká. Ten dodavatel musí dostávat kompenzaci za tu energii, kterou objednal, ale neprodá. Tento kompenzační princip může přicházet z různých stran. Může, být, může to být rozdělené mezi maloobchodníky, může to přicházet od spotřebitelů, to může mít zásadně odlišné eh, implikace, pokud jde o rozšíření, ale nemusí to být eh, rozhodnutí případ od případu. Každopádně to nebude výsledek vyjednávání rovných stran na trhu. Z níž jedna se snaží na ten trh dostat a jedna to už je tomu, co říkal Kaja Kalas. Jestli jsou informace možné bez chytrých měřidů. Informace nejsou. A řada a možností flexibility e, takto e, je nastavená, protože bez e, chytrého měření to prostě nejde. Čili přeběžnou podmínkou je to pro řadu služeb, ne pro všechny. A když se ještě podíváme na další ty dotazy. se zeptal paní van Brempt. Jestli dělíme ty, kteří mají přístup a kteří nemají přístup. No obecně, když eh, sledujeme flexibilitu na straně poptávky, tak spotřebitel, který tohle dělá a poskytuje flexibilitu systému, bude snižovat systémové náklady celkově pro každého. A v zásadě eh, ta konkurence se tady vede mezi aktivními spotřebiteli a Eh, tvůrci. A tady se dostávám eh, k vaší otázce, pane předsedo. Čili ta konkurence mezi eh, prosumery, kteří přináší flexibilitu do systému, tak oni konkurují zejména o vyrovnání trhu a o, o, o vyvážení trhu s energií. A proto tam bych viděl tu konkurenci. Otázkou je, jestli je tady konkurence mezi starými hráči a, a prosumery. Ano, jsou tady různí poskytovatelé flexibility a ten systém potřebuje hodně velkou flexibilitu. Čím více, tím lépe. Pokud jde o malou obchodníky, tak tam mm, záleží na situaci. Řada z nich e, přijde na nové modely a, a nebudou dodavateli e, energie, ale e, poskytovateli energetických služeb a můžou e, na tom vydělávat, ale je to otázka toho, co si zvolí. Jak e, na tom budou pracovat. Dnes vidíme e, různé přístupy a různé modely na trhu. Ano, a do značné míry závisí na tom, jak je nastavená regulace. To se můžeme dostat k otázce monopolistů a k otázce prosumeru, jestli eh, z toho mají pří, eh, přínos nebo ne. Samozřejmě vždycky jde o to, jak je to nastavené v podrobnostech. Dnes se hodně velká debata hovoří o tom, že prosumeři používají eh, tu síť, síť jenom někdy, ale eh, platí podle kWh, ale eh, někdy využívají hodně. Takže spoplatňujme eh, ji podle kapacity. To je častá reakce. Čeho bychom tím dosáhli? Podnět pro spotřebitele, tyto aktivní, tím, aby minimalizovali připojení, tím, aby udělali flexibilnější svůj systém z, aby, aby čím dál tím, abychom je čím dál tím více zastlačovali do autarkie a ne eh, k zapojení do systému. Nechceme dosáhnout opač, opaku, nechceme, aby ti to lidé dostávali eh, informace v reálném čase, tak aby aktivně přispívali k eh, tomu systému ve prospěch ostatních. Tady jde opravdu o podrobnosti. A nikdy ty zdánlivě jednoduché odpovědi, kdy řekneme, no dáme jim všechno poplatní podle kapacity a všichni zaplatí eh, podle eh, svého spravedlivého podílu, tak to vede ke kontraproduktivním výsledkům. Čeho tady eh, dosahujeme? Odměňujeme spotřebitele, aby se stali aktivní, aktivní součástí systému, nebo je vytlačujeme? Takže uvidí se potom. Takže tady je velice důležité ty signály nastavit eh, správně a umožnit ty eh, nové modely, protože eh, jinak pravděpodobně budeme mít systém, který nebude tak ekonomicky zajímavý. Já mnohokrát děkuji, madam. Pan Vesky Magy. Děkuji vám. Já jsem si ty otázky seřadil do čtyř skupin a pokusím se podle toho odpovědět. Za prvé, Tady byly obecné otázky k nastavení energetické eh, soustavy. Eh, tradičně eh, tam ta výroba a přenos a, spotřeb, a ke spotřebitelům byly rozdělené. Ale teď jde o to, že spotřebitelé se účastní na trhu, trhu stejně jako výrobci. Neměli bychom snižovat tu výrobu, tak aby ten systém byl vyvážený. Tady se vlastně hovoří o reakci e, na straně a poptávky. To nastavení e, je opravdu e, teď prochází transformací. A otázkou je, jestli ta energetická soustava tedy podle toho se nebude muset přizpůsobovat. Ta je, prochází transformací. A teď se dostávám k otázce toho, co tyhle nové věci opravdu znamenají pro energetickou e, soustavu. Chtěl bych říci, že teď děláme v Erstonsku takový pilotní projekt, která, který e, se týká řízení strany poptávky a opravdu si myslíme, že pokud je tady distribuovaná výroba, tak opravdu můžeme mít eh, štíhlejší sítě. Nebudeme muset tolik investovat do eh, přenosových a distribučních síní. Z hlediska investic si opravdu myslíme, že ten nový tržní model může společně s přítou digitalizací být prospěšný pro eh, spotřebitele a vést k nižším eh, přenosovým a distribučním tarifům. Takže to je první věc. A ta druhá věc eh, se týká zprávy dat. Myslím si, že je opravdu důležité si představit, jak lze vybudovat takový eh, model zprávy dat. Potřebujeme samozřejmě ta data, potřebujeme chytrá měřidla, potřebujeme ty eh, huby na začátku. Teď máme ty eh, jednotné. Ale další věc, kterou budeme muset udělat, a myslím si, že tento balíček i čisté energie to musí podpořit, je na těch databech vytvoříme eh, platformy pro výměnu informací, kde se eh, budou integrovat jednotlivé zdroje dat do jediného. A za třetí, a to je opravdu eh, ta možná hodnota a pro spotřebitele, na všech těch úrovních, na těch hubech, výměnových, platformách musí přijít aplikace A tady je nesmírně důležitá standardizace, protože všechny ty huby eh, potom budou moci být eh, v jedné výměné platformě. A to opravdu eh, spotřebitele posiluje. Jak budu vědět, kolik elektřiny nebo plynu spotřebuji. Akorát se přihlásím do na svůj účet a uvidím, kolik jsem spotřeboval z jakých zdrojů eh, ta energie přišla a kolik to stálo. Myslím si, že taková transparentnost je první a nejdůležitější věcí. A potom přijdu se srovnání. Můžete se srovnávat se sousedy. Pokud uh, váš uh, soused má stejný dům nebo podobný dům a spotřebová více než vy, tak uh, si můžete uh, říci, že něco je špatně na jeho straně že by měl změnit nějakým způsobem to své spotřební chování. A potom je tady ta velice explicitní otázka, a, a sice otázka neutrality eh, distributoru. Do budoucna budeme mít mnohem více dat a mnohem méně energii. A ta data provozovatelů distribučních systémů a budou takovou cenou komoditou. V Estonsku u nás eh, zavádíme eh, chytré, chytré plynoměry. Povinně. Důležité je eh, mít možnost je odečítat na dálku. A chceme také, aby ten největší distributor, eh, kterému, eh, který patří pořád největšímu účastníkovi na trhu, toto udělal a ostatní řekli, ne, ne, to my nechceme. My chceme eh, chytrá měřidla, ale ten největší obchodník bude prostřednictvím toho distribučního systému také přístup k datům o spotřebě plynu. A to mu dá nesmírnou konkurenční výhodu oproti ostatním. A pokud tady máme hovořit o opravdu efektivním trhu, tak tohle musíme mít na paměti. Ta důvěra eh, v, na trhu je podstatná. A zase potom eh, tady máme eh, výběr mezi energetickými zdroji. V Estonsku v současné době pracujeme na tom, jestli si můžou plyn a elektřina konkurovat, pokud jde o eurocent na hodinu. A někde jsme schopni to integrovat. Můžu říct si ano, mám tolik plynu, tolik elektřiny. A v zásadě eh, znám eh, cenu v centech na kilowatt hodinu a pokud eh, můj systém bude dostatečně chytrý, tak mi umožní jednou eh, přepínat mezi těmi eh, dvěma podle toho, jak se to zrovna hodí. Nicméně eh, k tomuto cíli se ubíráme jednoho dne. Děkuji vám. A teď pan doktor Neuder. Uh, Já bych začal otázkou o soupeři, soupeření z hlediska měření. My jsme to viděli na celé řadě trzích, trhů. E, když ztratíte e, prostě 50% spotřebitelů, tak je to velice bolestivé. Na takových e, etablovaných trzích můžete ztratit velmi mnoho. Eh, spotřebitelů a pak eh, třeba si stejně udržíte ceny, eh, které chcete. Prostě nejdříve je ten velmi bolestivý první proces ztráty těch spotřebitelů. Já tedy na to nemám definitivní odpověď. Já jen myslím, že bychom měli prostě požadovat uvolnění všech těch Eh, aspektů, které ovlivňují ceny, uvolnit to a pak se eh, soustředit na některé jiné eh, aktivity. A myslím, že angažovaní spotřebitelé ti nám opravdu pomohou, ti nám velmi pomohou v tomto procesu. To je otázka agregátorů. Tady jsou vlastně dvě, dvě, dva cíly. Jednak je tady prostě ta Eh, zapojení a pak prostě najít ten správný okamžik, kdy eh, uhodíte hřebík na hlavičku, kdy prostě nabídnete ten správný produkt. Okamžik, který eh, vyžaduje druhý element, jakožto agregátor musíte skloubit celou řadu flexibilních aspektů toho produktu pro svého spotřebitele, abyste přizpůsobili tu flexibilitu k tomu eh, produktu, který dáváte na trh, což může tady být eh, prostě vlastně otázka poskytovatele flexibility. Agregátor, jestliže to takto interpretujeme, přináší právě tu flexibilitu. A pak, jestliže to takto funguje, tak to je dobře. Ale musíme mít jistotu, že celý ten celý ten trh je zdravý a umožňuje vstup i velmi malých eh, subjektů, aby to byly, byly produkty, které jsou opravdu velice na míru tomu potřebu. Zacílit na spotřebiteli, dát jim tuto flexibilitu, tak jak tady správně bylo řečeno, to snižuje eh, náklady distribuce i přenosu. A vše dohromady vlastně všichni používáme stejnou infrastrukturu sítě eh, když eh, potřebujeme více elektřiny než třeba ropy či plynu, musíme investovat do eh, této sítě a používat eh, tu síť co nejúčinněji, abychom omezili množství dodatečných investic, které budou zapotřebí. V některých oblastech zejména je rozmezí mezi těmi různými zónami a interchangery. To je možné prostě mít standardizovaný přístup, který bude fungovat také na těch rozmezích. A tady asi poptávka k tomu může, může přispět, může přispět k té flexibilitě v systému. A e, zvolit taková řešení, která odblokují celou záležitost. A teď konečná otázka, jak jak začleníme ty chudší domácnosti. Ano, to je velice důležité, protože v maloobchodu je eh, hospodářská soutěž, je tedy konkurence. Eh, prodáváte vlastně stejný produkt víceméně stejným eh, zákazníkům, když Eh, ovšem nabídnete eh, z hlediska eh, maloobchodní konkurence produkt, tak začínáte být zajímavý. Právě odblokovat tu situaci, umožnit flexibilitu, umožnout účinnost. Myslím, že Spojené království bylo celkem úspěšné, když se podíváte na opatření energetické účinnosti. Všechny tyto aspekty jsou velice zaměřeny na chudé domácnosti na nemajetné domácnosti na ty je to orientováno a já myslím, že je možné takovouto věc zohlednit v navrhovaných programech. No, tak eh, když eh, někteří eh, spotřebitelé jsou současně producenti, pak vlastně ty služby, které se jim účtují ve faktuře, to zohlední. Jestliže máte kapacitní trhy, eh, když účtujete pouze cenu elektřiny, tak eh, prostě je ta cena vyšší. Když je například velmi studený den v zimě, je třeba hodně topit, no tak prostě eh, je ta situace jiná. A konečně obchodování s emisemi, s povolenkami. To je opět systém, který bere v úvahu externality a Eh, například eh, i otázka výzkumu, který je třeba zahrnout do celého systému. A třetí oblast, kterou mám na mysli, no, já to asi opakuji, eh, že přístup Spojeného království právě je koncipován tak, aby pomohl financování aby tady byl přístup k financování, aby umožně, bylo umožněno fin, financování, to umožnit přístupy třetím stranám, aby to byl program, eh, produkt, který není riskantní, ale který je dobře koncipován. Děkuji. A když se dívám na vaši reakci, tak já to Eh, vnímám tak, že vy souhlasíte. Nebo zjistili jste nějakou neschodu? To by pro nás bylo zajímavé. Eh, neschody, ano. V čem se neschodujete? Ano, jedno, v jedné věci se neschodujeme. Eh, v tom, co bylo právě řečeno panem Neuhofem. To je otázka retail market a retail market competition. Eh, maloobchodní trh, eh, otázka, eh, kdy spotřebitelé jsou současně i dodavatelé, producenti, dodavatelé. To je třeba tedy nově definovat, jak se díváme na ten trh. My se vlastně od trhu elektřiny dostáváme na trh energií a díváme se na energetický trh jako celek, eh, kde jednotlivé zdroje energií mezi sebou soupeří, tedy konkurují si. A myslím, že tady je mnohem větší konkurence a je mnohem atraktivnější pro eh, spotřebitele takto si vybírat z poskytovatelů energií, eh, protože mohou získat mnohem víc. Když vezmu příklad Estonska, v současné době eh, jestliže máte velice malou marži 0,18 centů na kWh a vaše smlouva eh, ho používá cenu takzvanou spot price a je možné Eh, prostě připočíst maximálně těch 0,18 centů, tak vůbec nemá cenu měnit poskytovatele energie, protože to vůbec nemá smysl. Eh, nová koncepce trhu, to, jak se na trh díváme, to je ta zásadní věc. Eh, dává nám to jinou perspektivu, pro i e, velkou obchod e, v Evropě. Děkuji. Ano, tak já myslím, že asi ty další neschody mezi sebou už se nějak vyřešíte a já bych vám chtěl poděkovat. Já se omlouvám, my už máme 15 minut spoždění a uh, možná položíme i stejné otázky druhému panelu řečníků, takže prosím o potlesk pro naše řečníky. To bylo velice zajímavé. Děkuji vám. A teď zahájíme eh, zasedání číslo dvě, to znamená posílení spolupráce na úrovni Unie i na regionální úrovni. Pan Albrecht Šlech jako první řečník. Pan Albrecht Schleich je eh, předsedou energetického výboru ve Združení bavorského průmyslu. To je vlastně největší eh, organizace bavorského eh, průmyslu. Pan Schleich je také vedoucím představitelem Rhein-Main-Donau. Doktor Schleich bude hovořit jako předseda energetického výboru. Prosím, máte slovo na sedm minut. Bez dalších úvodních slov z mé strany, prosím. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Víte, že Německo eh, si stanovilo dvě úlohy. Za prvé eh, energetickou transformaci a za druhé odstoupení od jaderné energie. To regiony jako Svobodný stát Bavorsko, eh, klade, které doposud byly závislé 60% na jadernou energetice, staví před velkou vý, vý, výzvu. Vý, Podívejte se teď tady na ten graf. Tady eh, vidíte tu eh, eh, rovnou křivku, to musíme zajistit v Bavorsku. Potom tady vidíte ten vývoj těch světlých, tmavomodrých a zelených částí. To je zajištěný vývoj fosilních, jaderných a obnovitelných zdrojů. Postupným odpojováním těch jaderných elektráren světlo, eh, světle modrých, eh, ta, ten zajištění podíl zásadně klesá. Naopak tady eh, máme nárůst těch šedě vyšrafovaných částí. To ukazuje plánové, plánované nové elektrárny. Nové elektrárny, to je ale velmi pochybné. My sice zatím počítáme s novými Eh, obnovitelnými energiemi, eh, ale eh, uvědomme si, že vzhledem k současnému poklesu cen je velmi nepravděpodobná investice do něčeho takového. Čili jak chceme toto řešit do roku 2020? Že by trh to zajistil do roku 2020, to si myslíme, že není dost dobře možné. Hovoříme tady o, eh, o určitých kapacitních mechanismech. A, a tady se dostávám k tomu prvnímu eh, nařízení ze zimního balíčku. Komise eh, ke kapacitním mechanismům navrhla celou řadu pravidel, která velice vnímáme, protože jasně stanoví, kdy a jak mohou být nasazeny kapacitní mechanismy, abychom se vyhnuli zkreslení trhu. Ale právě proto, že tento tržní eh, přístup eh, vítáme, eh, o to rozhodněji odmítáme toto rozšíření na elektrárny, které, jeden elektrárny, které emitují více než 550 gramů oxidu uhličitého na kWh. Protože tady jde o možnou eh, diskriminaci kapacitních mechanismů, eh, tak, aby spotřebitelé platili možná co nejnižší cenu. Eh, to plánované omezení opravněných elektráren ovšem zásadně zdraží celkově v energii. To téma by zde vůbec nemělo být řešeno. To je třeba řešit EU ETS. Dámy a pánové, teď dovolte eh, zaměřit se eh, na druhé navrhované pravidlo. Tam jde také o cenu eh, proudu. Tam jde o novou konfiguraci cenových pásem. Tady opět vítáme, že komise svým návrhem regulace stanoví stejné principy pro celou Evropskou unii. Ovšem eh, rozhodně odmítáme stanovení kompetence eh, rozhodovat o změně eh, nové konfigurace cenových zón ze straně, členských, ze straně komise bez zapojení členských států. To zásadně ověří, tedy omezí možnosti hospodářství čím větší cen, tedy ty větší ceny eh, změní konkurenceschopnost podniků a nakonec by to mohlo vést ke zlepšení eh, situace v oblasti eh, zaměstnanosti a hospodářských poměrů v regionu jako celku. U takovýchto obtížných rozhodnutí myslím, že musí být zapojeny ženské státy. Jedině ty jsou dostatečně blízko postiženým regionům a tamním hospodářským aktérům, aby opravdu mohli posoudit, jestli eh, příslušná eh, rozhodnutí, která mají být učiněna, eh, jsou přípustná podle principu přiměřenosti. My jsme tedy přivítali návrh stínového zpravodaje, který se na toto zaměřuje. A tím se dostávám k tématu třetímu, a sice k těm novým regionálním operačním centrum ROC. I tady vidíme eh, dobrý úmysl komise postavit se o eh, bezpečnost, eh, nebo zasadit se o bezpečnost systému, ale jsme přesvědčeni, že zavedení ROC není ten správný nástroj k prosazení tohoto cíle. Další nadnárodní úřad, který převezme kompetence, které teď byly v rukou TSO nebo v rukou členských států, které jsou tedy provozovatelů eh, přenosových sítí, eh, mm, přinese eh, překryvy pravomocí mezi těmito dvěma rovinami. A samozřejmě otázkou je potom potřeba zvýšené spolupráce. My jsme naopak proto, aby ty kompetence, kompetence v oblasti systémové bezpečnosti a systémového řízení Eh, byly ponechány v rukou eh, TSO ženských států a to přeshraniční eh, ten celoevropský prvek by byl posílen tím, že už při výstavbě těch citlivých systémů byly i nada, by, byla posilována regionální koordinace. Ten systém bude vhodný k tomu, abychom neměli problémy tady s těmi příslušnými eh, nastavenými principy a zároveň zajistili efektivní spolupráci. Děkuji vám. Děkuji vám za váš projev. A teď popřávám techniky, aby nám eh, dali trochu víc nahlas tlumočení, protože tohle nebylo dostatečně eh, nahlas. A teď druhý řečník a tím je paní eh, Tara Connolly. Ta eh, zastupuje Greenpeace mezi námi. Paní Connolly eh, posledních pět let strávila tím, že prosazuje evropskou politiku, která podporuje transformaci směrem od fosilních a jaderní, jaderného paliva a směrem k obnovitelným energiím. A předtím byla v Irsku a v představenstvu Národního energetického úřadu. Paní Korole, máte slovo. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Dnes se soustředím na jednu z otázek, což jsou kapacitní platby, což je klíčové pro Greenpeace. Sorry. Um, I'll be speaking... Budu specificky hovořit o kapacitních trzích, což je velmi důležité pro Greenpeace v reformě energetiky v EU. Za prvé, možná malá připomínka pozadí. Pro Greenpeace eh, se snažíme o trh s elektřinou, který bude odpovídat pařížským dohodám. Máme zde obrázky, které ukazují Eh, některé dopady klimatických změn v Evropě. A vyhýbat se klimatickým změnám není možné. A my chceme se vyhnout jenom těm nejhorším dopadům. A klimatické změny již ovlivňují Evropu. Takže tyto titulky vlastně ukazují eh, požáry lesů na Iberském polostrovu, kdy se prodlužuje období, kdy probíhají tyto požáry dochází k záplavám ve Francii a k vlnám velkého horka. Také to znamená, že energetický systém je pro evropské občany a dává jim možnost investovat, podílet se a mít prospěch z energetického systému. Celá řada otázek, o kterých jsem mluvila v minulém panelu, tedy aby lidé mohli investovat do fotovoltaiky pro své obydlí, aby města mohla investovat do solárních panelů na nemocnicích a školách. A je tu celá řada subjektů, které by se měly zapojit. A výzkum CE Delft a RSKUB, což je Federace energetických družstev, ukazují, že v roce 2050 přes polovina občanů EU by mohly produkovat elektřinu a takto vyrábět vlastně polovinu produkce v Evropě. Jaká je situace dnes? V současnosti existuje nadbytečná energie výroby, to je citát eh, z, z, z výroční zprávy sledování toho ACERu z roku 2015. Je to tedy nadbytečná kapacita v Evropě a oba grafy, které jsou zde, jsou z přiměřenosti, výhledu přiměřenosti systému ENCO. První graf ukazuje špičkovou poptávku v roce 2016, 2020, 2025 a ta linie je vlastně ta špi- poptávka ve špičce a celková kapacita je ten graf, takže vidíme, že ta kapacita je skutečně nad e, poptávkou ve špičce a když, když eh, solar bude, solární zdroje budou mít nulovou kapacitu, a, vlastně větrné zdroje budou mít 20%, tak i tak zde máme tedy nadbytečnou kapacitu ve výrobě. A stále přidáváme nové fosilní elektrárny. Vidíte situaci v roce 2005 a stejná statistika v roce 2016. Když se podíváte na šedivé uhlí, tak uhlí dochází k poklesu velmi pomalu, příliš pomalu pro Greenpeace. A u té oranžové přibývá, přibývá, přibývá skoro 40 GW. Celkově dochází k nárůstu o 100 GW a tento srovnání je stejné, pokud je o celkovou instalovanou kapacitu Španělska. A přesto máme problémy, protože obnovitelné zdroje produkují pouze třetinu elektřiny. Zde vidíte přispění a vývoj přispění jednotlivých technologií na výrobu, k výrobě tedy elektřiny v Evropě. Ten, ta zelená linie jsou obnovitelné zdroje, ale stále představí pouze jednu třetinu. Kapat, jak zapadají do tohoto modelu kapacitní mechanismy? Komise navrhla vlastně rozdělení kapacitních mechanismů. Máme zde cílené a celotržní mechanismy, tedy tam, kde kapacita je definována centrálně a ty pod, vy podporujete vlastně tyto eh, kapacity cíleně. A u těch tržních, u, u celotržních vlastně se opíráte o aukce a strategické rezervy a to je zásadní rozdělení, které je třeba dobře pochopit. Je třeba také pochopit, že kapacitní mechanismy již existují. Toto je mapa komise, z, hodnoc, z oborového hodnocení kapacitních mechanismů. Vidíte, že existují v řadě zemí a řada zemí má více než jeden mechanismus. Některé mají čtyři různé mechanismy. A proto je to důležité pro stávající kapacitní mechanismy, aby plnili tedy pravidla, protože jinak vám uniká řada zdrojů, které již existují na trhu kapacitní mechanismy vlastně již dotují fosilní paliva. Ten graf vlevo je, je výs, výzkum organizace Sandbag, kde čtyři kapacitní au, dražby v, ve Spaném království ukazují, že 454 miliard, milionů liber bylo předa, byl, přešlo do rukou výrobců z fosilních paliv. paliv a celkový, celkové náklady na podporu pro plynovou elektrárnu v Bretaně ve Francii představují také významný objem. Ve Španělsku jsou čtyři různé mechanismy, zde jsou údaje podle jednotlivých technologií pro jednotlivé druhy. Tedy ty údaje jsou v eurech na megawatt na rok a z, z poslední zprávy španělského regulátora 3 miliardy euro obdrželi tito výrobci v posledních letech. A je tu také systém, který se zvažuje v Polsku a očekávané náklady by mohly představovat 22, 20 miliard euro. Je třeba se podívat na další dopady dotace fosilních paliv. Má to zdravotní dopady. Greenpeace informoval v 2013 na základě studie Študijatské univerzity se zkoumaly právě dopady na zdraví a zjištění jsou taková, že uhelné elektrárny představují 200 tisíc ztrát na životech za rok a tyto elektrárny zabíjejí více lidí než eh, dopravní nehody. A agentura pro životní prostředí zveřejnila informaci, že uhelné elektrárny odpovídají za největší množství vlastně emisí do ovzduší. Jaké jsou tržní dopady u kapacitních mechanismů? Dojde k menšímu objemu přezrančního obchodování s elektřinou. Tyto zdroje se soustředí na vnitrostátní národní zdroje. Dochází k narušení soutěže a hospodářská soutěž je zkreslená my potřebujeme lepší postavení spotřebitelů a budeme přeplácet, protože budeme nakupovat příliš mnoho zdrojů, které nejsou ty, které potřebujeme. A povede to tedy k vyšším účtům za spotřebu energie. V Spojeném království to představuje 11 liber navíc pro každou domácnost. Očekávané náklady na Eh, polský návrh představují 20. Eh, poprosíme, pan předseda, poprosíme o závěry, protože už hovoříte 8 minut. Jak bychom měli postupovat místo toho? Měli bychom eliminovat nadbytečnou kapacitu, tedy inteligentní odstavení a spravedlivý přechod, odstranění omezení cen, aby ceny odrážely skutečnou cenu na trhu, oregulovat eh, poptávku, eh, reakci na poptávku a, a skladování, vybudovat vzájemné propojení, realizovat eh, opatření pro energetickou účinnost a také mít nabídkové oblasti, které by, které by odpovídaly realitě. A poslední slide je doporučení, které máme v celém návrhu. Děku, děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Bude snad možné, abyste se ještě k některým věcem vrátila v odpovědích na otázky z publika. A nakonec pan Fernando Hernández Jiménez, generální ředitel Španělské komise pro trhy a hospodářskou soutěž pro oblast energetiky, je také členem správní rady Evropské agentury pro regulaci energií ACER a je předsedou pracovní skupiny pro elektřinu evropských regulátorů. Takže máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já nemám diapozitivy a budu se snažit být stručný a jasný ve svém vystoupení. Především Myslím, že bychom se všichni měli shodnout na tom, že regionální dimenze elektrického trhu je zásadně důležitá. Je stále důležitější a důležitější z celé řady důvodů. Za prvé proto, že přeshraniční eh, objemy obchodování se za poslední roky zvýšily a budou se i nadále zvyšovat. Nadále se zvýšují, eh, protože dochází eh, k vyvažování různých trhů. A za druhé, Vidíme, že se vyrábí stále více a více eh, energie z obnovitelných zdrojů a že se integrují. Eh, potřebujeme tady mít eh, operační systém, který bude ještě integrovanější, než byl v minulosti. Koordinovaný přístup k systémové provozu, k zabezpečení dodávek, to vše je velice důležité. A já bych řekl, že právě koordinovaný přístup je optimální reakcí na to, co jsme eh, zažili v minulosti. Eh, především můžeme říci, že eh, transponovali jsme legislativu a v doporučeních již byla Eh, koncem roku 2016 vyjádřena eh, důležitá meteorologie pro výpočet eh, kapacit. Neměly by být žádná omezení ve výpočtu, v meteorologii výpočtu kapacity a nemělo by se to nějak omezovat proto, aby se ty toky upravovaly to je vlastně ještě třetí princip, který byl navržen, a sice eh, mít určitou možnost sdílení nákladů. Tedy ty náklady by se měly eh, rozložit eh, mezi jednotlivé aktéry nejenom na toho, kdo požadoval tu, tu konkrétní akci. Dále eh, je tady adekvátnost eh, systému, adekvátnost eh, kapacity. Adekvátnost v dnešním dni znamená, nebo se omezuje na investice. Když určitá země nepovažuje schopnost eh, sousedních zemí zajistit bezpečnost eh, propojením, eh, tak je zapotřebí zvýšit vlastní investice. Na integrovaném trhu koordinovaná bezpečnost dodávek i koordinované odhady jsou klíčovým bodem. Regulátoři a příslušné agentury zdůraznili výhody takové metodologie e, pro celou EU, která by se měla provádět na národní úrovni. Výsledkem takového celoevropského použití metodologie určí, zda je zapotřebí mít určitý e, mechanismus e, platby za kapacitu. Tady bude vzájemná závislost národních systémů a samozřejmě ty sousední země do jisté míry přispívají k zabezpečení dodávek. A zásadní součástí eh, tady celé této analýzy bude právě eh, sdílení. Interkonektnost bude pozitivní ještě za eh, rámec vlastní analýzy eh, pozitivního působení, protože vzájemné propojení bude znamenat eh, bezpečné dodávky pro vnitřní trh. Koordinace zabezpečení dodávek je, myslím, celkem všeobecně přijímána a koordinace systému, to už vypadá trošku složitěji. Již dnes při Již dnes tedy existuje koordinace. Máme povinné regionální koordinace prostřednictvím účasti na regionálních iniciativách zabezpečení dodávek, ale stačí to? To je tedy otázka, stačí to? Eh, je možné přijmout eh, rozhodnutí jen na základě znalosti vlastního národního systému, i když dochází k určité spolupráci na regionální úrovni? Podle mého názoru že to ne, je, že to nestačí protože jsou různé situace. Když například dojde k velké integraci eh, obnovitelných zdrojů, jak to začlenit do dalších třeba 50 giga eh, v solární eh, elektrárny ve Španělsku nebo nějaký velký zdroj ve Francii. To je možné využít pouze, když se velká část té kapacity vyveze. Totež také platí pro řešení nebo pro nárůst vnitřních kongescí. To se asi projeví, když bude stále více a více obnovitelných zdrojů. A to je eh, otázka řešení těchto situací. Eh, určité, eh, určité upozornění je tady samozřejmě i otázka úlohy regulátora, která asi bude silná. Ehm, musí tady být provádění eh, rozhodnutí agentury NRA. Ehm, nová zpráva a řízení a další stupeň integrace musí být eh, u každé funkce dále zvážena na základě zkušeností s přidělením příslušných odpovědností. A také možnost eh, prosazování eh, pravidel. Protože hovoříme o budoucnosti. Um, silnější um, um, celém systému v Evropě, tak já bych tady také řekl, nebo upozornila určitou opatrnost. Acer, uh, otázka evropských kapacit, ne, nemůžeme oslabovat uh, hlasovací uh, pravidla či otázku eh, většiny. Děkuji, děkuji vám za eh, vaše vystoupení, děkuji vám všem. Bylo moc dobře, že jsme mohli vyslechnout názory vás všech. A máme tady ještě čtvrtého řečníka, pana Konráda Purchalu, který je ředitelem um, evropské integrační politiky v PSO v Polsku a je také předsedou eh, tržního výboru ENCOA, tedy Evropská síť eh, přenosových eh, provozovatelů. Je také odborníkem na koncepci elektrického trhu a na interakci mezi ekonomickými a technickými aspekty těchto systémů protože byl velice aktivní na celé řadě výzkumných projektů na evropské úrovni. Mm, například otázka institucionální podpory pro řešení budoucích eh, výzev eh, pro TSO. Eh, širší přístup k koncepci budoucího evropského trhu. Tak tedy, pane řediteli, Prosím, eh, vyjádřete se k tomuto tématu, eh, tématu druhé části našeho slyšení. Thank you very much for... Děkuji vám eh, za laskavé pozvání, pane předsedo, dámy a pánové, vážení poslanci. Rád bych vám představil několik myšlenek k energetickému balíčku a k navrhovaným pozměňovacím návrhům eh, pana poslance Karence. Zaměřím se na tři věci. Eh, regionální spolupráce, eh, na navržení trhu a kapacitní mechanismy. Pokud jde o regionální spolupráci, tak my jako PSE a s kolegy z ostatních provozovatelů sítí vítáme přístup pana zpravodaje Karince k regionální spolupráci a regionálním bezpečnostním koordinátorům. Jsme rádi, že eh, regionální eh, že výsledky dobrovolné regionální koordinace byly uznány a tím jsme mohli eh, přejít k těm kodexům, které byly nedávno přijaté. Myslíme si, že že změna kurzu v půli cesty není prospěšná a proto bychom měli implementovat ty nedávno přijaté předpisy společně s kolegy z Evropské komise. regionální spolupráce, ale eh, si pořád vyžaduje ještě více než eh, to, co se navrhuje. Ta evropská energetická soustava je eh, spojením různých národních systémů a je to výsledek politických rozhodnutí před desetiletími. Tyto politiky tedy odrážely v ty národní zdroje, přístup k bezpečnosti dodávek, takže opravdu se eh, liší a nejsou dostatečně flexibilní. Eh, nebo potře- my potřebujeme přistupovat flexibilně k tomu, jak zajištíme bezpečnost dodávek. Co je také velmi důležité, že hovoříme o regionální spolupráci, je, že eh, koordinace mezi TSO je, ta, ta se musí podporovat mm, mezi tedy eh, na, na, z úrovní členských států a regulátorů. Pokud eh, TSO, tedy provozovatelé sítí, mají více spolupracovat, tak potřebujeme eh, pokrytí regulačním rámcem. Protože, abych, protože můžeme udělat jenom to, co smíme. Samozřejmě, pokud budeme mít pokud tady budou různé politické přístupy, tak my to nevyřešíme. Pokud jde o navržení trhu nebo uspořádání trhu, jsme eh, spokojeni s tím, co navrhuje pan zpravodaj Karinč, protože to eh, řeší velice důležité prvky navržení trhu nebo uspořádání trhu. Eh, je tady odpovědnost za vyvažování, pořizování služeb, které jsou nesmírně důležité pro provozování systému. Teď také mají dělat provozovatelé sítí role agregátoru je uznána. A potom také eh, se tady hovoří o té hodnotě flexibility. My jsme spokojeni, nebo jsme rádi, že bylo uznáno, že TSO také poskytují některé doplňkové služby. A pokud to bude eh, důležitou součástí eh, toho systému, tak to můžou vlastnit, protože to je normální eh, součást vývoje. Také se zde uznává důležitost digitalizace, jak jsme se o tom bavili během toho prvního zasedání. Jsme opravdu rádi, že se zde podporuje vývoj v tomto směru. Nicméně si myslíme, že je třeba zlepšit řadu elementů do budoucna vidíme trend k více distribuovaným zdrojům, k více zdrojům eh, po eh, distribuční síti. Musíme eh, posilovat zákazníky, flexibilitu v poptávky za použití v inteligentních měřidel. Musíme tedy dosáhnout dostatečně velkých změn. Jedna eh, fundamentální věc je, že musíme omezit rozdíl mezi trhem a fyzikou. Zamýšlet se na trh, nad trhem, který vyhoví všem těm eh, složitým zákonitostem energetické soustavy. Tak, aby ocenění eh, energie, ta cena za elektřinu, kterou platíme, opravdu odrážela náklady na její dodání. Abychom optimalizovali v eh, efektivitu trhu, musíme optimalizovat infrastrukturu, ale zároveň omezení infrastruktury musíme eh, zohlednit. Lze udělat analogii s eh, železnicí, s dopravou. Když nabízíme koleje pro dopravu, musíme se postarat o to, abychom dostali to totež. Jednu chvíli. To tež platí pro elektřinu. kde eh, musí být neustále eh, stejná nabídka a poptávka. To je fyzikální zákon. Trh, eh, trhy musí být jednoduché a prosté, plné jednoduchých produktů, ale já si myslím, že to, že to takhle nemusí být do budoucna. Představa, že trh že trh může dělat, co chce a, a provozovatelé sítí e, to zrealizují, tak tato představa už patří minulosti. Pokud e, chceme se přiblížit k e, obchodování v reálném čase, tak je důležité, abychom eh, mohli obchodovat opravdu tak, aby to bylo fyzikálně technicky možné. A uzavírat tu mezeru mezi realitou a, a tímto pravidlem. Potom je tady tak, také vztah eh, DSO a TSO. DSO potřebují větší flexibilitu eh, na místní úrovni v síti. To znamená, že někdy je třeba zaměřit se na místní eh, zdroj, nebo musíte mít možnost použít místní zdroj. A to, že ty vyrovnávací ceny by měly být eh, všechny eh, v jedné, nebo stejné v jedné nabídkové oblasti, není nezbytné. A poslední věc. Kapacitní trhy. Ty si myslíme, že velice pomohou během energetické transformace. Ten energetický trh, eh, který teď máme, v Evropě nám eh, do budoucna nepomůže. Zkušenosti s novými výrobci, kteří se snaží eh, vstoupit na trh, nejsou zase tak pozitivní v tomto ohledu. Kapacitní trhy mohou být tržním prostředkem k tomu, jak zajistit eh, dodávku, bezpečnost dodávek. A my se eh, o tom eh, s provozovateli sítí stále bavíme. Existují k tomu bavíme se o, o těch různých kapacitních mechanismech. To je prostě úplně jasné. A potom eh, důležité je, aby eh, tam byla povinná účast těch. Ano, samozřejmě, ještě můžete domluvit potom, až budete reagovat na otázky. A děkuji vám také eh, za ty rozdíly mezi tím, co by se mělo stát a co, by se, co se teď děje. Protože potřebujeme takovouhle, takovéhle rozdíly. A teď otázky. Za EPP Pan kolega Karinč, prosím. Děkuji. Děkuji. Víc polsky neumím. Možná ještě některá další slova, teď je ne, nepoužijím. Děkuji mnohokrát řečníkům. Je patrné z vystoupení a z diapozitivů, že skutečně máme velmi roztříštěný trh a roztříštěné vnímání Eh, různých zájmů, které jsou někdy ve shodě a někdy eh, si konkurují. A Tara Connolly z Greenpeace eh, ukázala slide s tím, že, že v Evropě je nadkapacita, což z tohoto pohledu tak určitě je, ale současně slyšíme od doktora Schleicha, slyšíme, že v Bavorsku a snad je to vidět eh, na druhém slajdu. Snaha o přechod od jaderné energetiky bude znamenat problém s kapacitami za několik let v Bavorsku a tam je zřejmé, že to není žádné překvapení. A když se podíváte na španělskou situaci, kde je velká nadbytečná kapacita, za kterou platí spotřebitelé, se zdá, že jeden z důvodů, pro nepropojenost Iberského polostrova se zbytkem Evropy, zejména s Francií. A Polsko má, jak to říci, vlastní výzvy, ale také propojení se zbytkem Evropy, zejména s Německem, ve skutečnosti umožňuje právě tyto mezery ale je třeba vlastně se snažit z toho vytvořit systém. Greenpeace tvrdí, že cílem je zajistit, že platí to zachraňte planetu, ale Evropa přispívá pouze 11% ke skleníkovým plynům. I kdybychom se dostali na nulu, tak by to nestačilo. A druhá strana arguje, argumentuje, že třeba, aby se vlastně měnily ceny a aby se změnily i ty poptávkové oblasti. Každý z panelistů by se měl vyjádřit k úloze a významu interkonektorů, propojení. A v Bavorsku schází právě ty vnitřní, ta vnitřní propojení. A to vytváří komplikace nejen v polské síti, ale v celé Evropě. Španělsku také nemá dost vnitřního propojení. A nakolik si členové panelu myslí, že bychom se měli více soustředovat na interní a vnější propojenost, abychom vyřešili právě tyto problémy. A rozbíhá se skutečně ten eh, trh s elektřinou a dokážeme se odpoutat od eh, ochranářských opatření. Dan Nika za SAD. Eh, děkuji, pane předsedo. Já bych eh, se opřel o obecnou myšlenku. Všichni jsme konstatovali, že existuje velmi různorodý přístup mezi námi. A Všichni se musíme vyrovnat s fyzikálními zákony, kdy spotřebovaná elektřina se rovná vyrobené elektřině kdykoliv. A z toho plynou veškeré naše problémy. Všechny jednotlivé scénáře. A proto musíme nalézt řešení. Ale bohužel si myslím, že současné znění neodpovídá úrovně technologie, protože nejlepší řešení by bylo eh, řešení ukládání energie. A to by vyřešilo řadu z našich problémů, ale není to technicky možné. My závisíme na tom, že někdo prostě musí kdykoliv vyrábět energii, pokud chceme svítit, například zde dnes. A z tohoto důvodu každý členský stát se pokouší nalézt své řešení. Někteří by se chtěli vzdát uhlí ale uhlí je třeba něčím nahradit. Čím? Jiní chtějí více využívat vodní zdroje energie, ale ty zase nemají dost vody. Další země by chtěly více využívat eh, sílu větru. A v Rumunsku došlo k dalšímu problému. Větru je buď právě kvůli nadbytku větru vlastně nebylo možné energii z větrných elektráren vyrábět vůbec. A my jsme potřebovali výrobu energie kvůli spotřebě v naší zemi. Takže někdo musí tu energii vyrobit. A kdo to bude? Snad je propojení interkonexe řešením, o kterém mluvil pan Karinč. O tom hovoříme dlouho, chceme mít desetiprocentní kapacitu v propojení v něk- během několika let, ale takto, bych, to se nám podaří vyřešit pouze 10% problému. Jak postupovat u těch zbývajících 90%? Potřebujeme tedy větší bezpečnost při provozování sítě, více bezpečnosti při zásobování spotřebitelů, protože dnes je energie, energie nezbytnosti nikoli luxus pro spotřebitele. Je možné využít řadu řešení, větší podíl obnovitelných zdrojů energie. Ale musíme se naučit vědět, kdo vyrábí elektřinu, abychom zabránili blackoutu. A snad pan Porchala nám k tomu ještě něco řekne. Pokud spadne síť v určité zemi, tak propojenost znamená, že i sousední země bude mít blackout. Takže to, co se stane v jedné zemi, se odrazí i v druhé. Děkuji. Pan Zdislav Krasnodemsky. Děkuji, pane předsedo. Měl jsem dojem, že v panelu rozdíly mezi členy panelu jsou větší než eh, u minulého panelu. Eh, v minulém panelu si všichni rozuměli, ale tady máme eh, charakteristickou schodu mezi Polském a bavorském Pro mě je to velmi příjemné. Já jsem včera byl v Mnichově a hovořil jsem o některých politických tématech. A je tu neschoda mezi Greenpeace a, a zřejmě polským pohle- eh, španělským pohledem. Za prvé, Green, Peace měl zajímavou prezentaci o uhlí. A potížích s uhlím vy jste srovnával dopady uhelných elektráren na zdraví populace a mě by zajímalo, Zda máte některá další čísla, jaké jsou dopady na zdraví populace, například eh, vznětových motorů v Evropě. Jak by pan Porchala zareagoval na argumenty týkající se dalších kapacit? A proč si myslíte, že trh s kapacitami je účinné řešení z hlediska nákladů pro problém tržního, tržní distorze, tržního zkreslení, protože eh, víme o dalších eh, eh, hovoříme o různých typech kapacitního mechanismu. Tady jak ten problém řešit. Děkuji, děkuji mnohokrát. Za ALDE pan Morton Helbeck Peterson. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji všem členům panelu za velmi zajímavá vystoupení, i když eh, se evidentně přístupem i rozsahem velmi liší k jednotlivým otázkám. Pokud navážu na to, co říkal pan Karinč, myslím, že je velmi důležité, že pokud máme získat přínos ze skutečného vnitřního trhu s energiemi, je třeba nejen vnitřního propojení, ale také určitou formu regulaci, aby TSO lépe spolupracovali, než je tomu dnes. Protože pokud toho nejste schopni, tak žádný užitek z vnitřního trhu nezískáme. Ne, nebudeme mít nižší ceny pro spotřebitele nebo podniky. Takže je velmi důležité, abychom jednali o tomto evidentním dilematu. Lidé říkají, ano, chceme trh, ale pak si uvědomují, že aby existoval trh, je třeba určité regulace, protože se evidentně nemáme dost přeshraniční energie, která by tekla přes hranice dnes kdyby ta energie existovala, tak bychom měli nižší ceny, tak bychom měli větší přínosy podle těch hodnocení dopadů. Takže to vede k mé otázce či komentáři, když hovoříme o regionálních operačních střediscích, tak existují velké mýty, tvrdící, že to, co navrhuje komise, vlastně zbaví TSO odpovědnosti. A já se velmi přímo zeptám vás, pane doktore Šlajchu, vy uvádíte na svých slajdech, že podle návrhu komise eh, ty regionální operátor, operační centra by vlastně přišla o odpovědnost. A můj výklad je úplně opačný. Podle současného návrhu komise jsou formulace, že TSO mohou odmítnout regulaci, pokud dochází k ohrození bezpečnosti. Takže podle mého názoru řada TSO si stěžuje na tuto okolnost. A já si nejsem jistý, že to je skutečně v souladu s realitou. To, mě by zajímaly vaše názory právě na to. A buďte konkrétní, kde vidíte, že se toto projevuje a mě by skutečně zajímal váš názor v tomto směru. Děkuji, pane kolego, za zelené, pan Tormes. Děkuji. Já mám první otázku. Na eh, pana kolego Chimeneze. Říkáte, že existující spolupráce mezi eh, TSO není dostatečná. To znamená, že Eh, abychom realizovali eh, lepší eh, situaci, tak je zapotřebí více, více spolupráce. To znamená, asi ne jít tou cestou snížení, o které hovořil pan Karinc, ale spíše tou cestou, kterou navrhuje komise, silnější spolupráci. Druhá otázka na pana Porchalu několik eh, set eh, milionů eh, eur je tady k dispozici na stavbu v Polsku. Přitom se mně říká, že každou noci, každou noc se to vypíná, protože Polsko musí řešit situaci s levnou elektřinou ze Skandinávie. Jak tedy být takto transparentní Ehm, jak ehm, být informováni o proč se uzavírá tento interkonektor? To přece nesnižuje cenu pro polské podniky či eh, obyvatele. Paní Konely, hovoříte o férovém trhu. A eh, zdá se, že tento trh není až tak férový, pokud jde o externality. Ehm, například jak to vypadá s eh, expozicí účet trhu z hlediska eh, uhelné elektrárny, jiných eh, zdrojů, neboť tady je návrh zcela zcela vlastně odstranit tu část těch výhod, které máme s obnovitelnými zdroji. Takže je tady. Proč by občany do toho investovali, když tady nemáme žádnou stanovení priorit? A tady je dále otázka na pana Šlejcha. Mm. Vy jste stoupencem EU ETS. Eh, můžete nám poslat nějaký pozměvací návrh, který by ukázal, kdy za posledních 15 let bylo navrženo posílit ETS? Jen jeden jediný příklad. Jediný úryvek z tisku, kdy k tomu došlo. Já si vzpomínám na eh, některé Eh, právě z vašeho pera, které volali po slabém ETS. Děkuji. A za ENF paní Kapl. A vítejte ve výboru ITRE. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla také poděkovat eh, přednášejícím za prezentace. Myslím, že eh, se shodneme na tom, že kapacitní mechanismy potřebujeme a že i regionální eh, spolupráce by měla být eh, posílena. Ohledně toho, jak to má fungovat, tam se ještě rozcházíme. Základem k pozitivnímu hodnocení nezbytnosti kapacitních mechanismů je určitě eh, závěrečná zpráva k sektorovému přeskumu eh, kapacitních mechanismů Evropské komise, ve které 11 členských států a 35 kapacitních mechanismů eh, bylo analyzováno a výsledek je, že to je celé hodně nedostatečné. A energetický balíček je třeba, eh, tedy chce vytvořit, eh, chce vytvořit eh, právní rámec, právní rámec, nebo rámec pro přezraniční účast. Pan doktor Schleicher říkal, že ty kapacitní mechanismy by měly být bez diskriminace. To znamená, že členským státům je třeba ponechat, které jsou nezbytné. Čili, čili to, to, co je nezbytné, to rozhodování. Čili eh, vypočítalo se, jak moc by se zvýšila tržní cena, kdybychom ten diskriminační eh, zákaz nepřipustili a diskriminovali by se podle volby kapacitního mechanismu? A také eh, doktor Schleich, já jsem Rakušanka a v, Rakuš, v Rakousku se počítalo ještě před tím kompromisem pokud jde o rakousko-německou cenovou zónu, že zrušení eh, této eh, zóny by eh, způsobilo 300 milionů eur nákladů navíc. Co by takový kompromis stál Německo a Bavorsko? A potom ta ROC nebo teď RCC. Musí být jasné, že TSO jsou odpovědní za bezpečnost dodávek. A ono to není eh, eh, vlastně ve vzájemném eh, vyloučení, že TSO by se neměly shodnout s RCC, protože kompetence pro zajištění systému by měla být v rukou TSO, i když je třeba a pomýšlet na, ten, na regionální rozměr těch bezpečnostních aspektů. Dobrá, teď minutové otázky, pan Benson. Tak na začátku nám bylo řečeno, liberalizace trhu eh, mm, přinese eh, nižší ceny. Já souhlasím. Pane doktore Schleicher, já neznám podmínky v Bavorsku, ale souhlasím, eh, když říkáte, že kapacitní mechanizmy musí být založené na trhu a musí být otevřené před zahraniční účasti. A nesouhlasím s tím, co říkáte k regionálním provozním centrum. Ta nevyřeší ty výzvy nacionalistickým přístupem. Výsledkem je narušená konkurence, vyšší energetické účty pro spotřebitele a podniky. Hodně tady hovoříme o interkonektorech, ale eh, my potřebujeme kvalitu toho vzájemného propojení. A ta regionální eh, operační centra potřebujeme proto, abychom eh, se zbavili toho regionálního přístupu, tedy toho eh, lokálního přístupu TSO. Ve Španělsku, podívejte se, eh, elektřina nemůže překročit hranice. V Dánsku 89% minulý rok interkonektor do Německa byl uzavřen. Takže levná větrná energie nemohla přetéct do Německa. Teď jde o politickou dohodu mezi Německem a Dánskem. Protože nic jiného to nevyřeší. Tak proč tyhle národní přístupy? Děkuji, pan Kelly. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já jsem si vyslechl uh, tu uh, rozpravu a tak dále a říkám si, jak to dopadne na spotřebitele. Když vytvoříme ty kapacitní eh, mechanismy a v interkonektivitu v Evropské unii, tak za jakou cenu pro spotřebitele? nakonec. Bude to méně nebo více, než máme teď? Jak se to bude eh, vyvíjet v čase? Děkuji, pan Baltritis. Děkuji, pane předsedo. Eh, kolegové už eh, zdůraznili, jaké jsou tady rozpory v tom návrhu a musíme se zamýšlet nad budoucími eh, cenami energií. O tom jste kolegové hovořili. Jakou cenu spotřebitel eh, zaplatí nakonec? Miliardy eh, budou muset být investovány do vytvoření systému. Hovorsko. Ano, ta transparentnost ukazuje, jaké problémy eh, eh, se objevují, když se Německo rozhodlo nevytvářet nebo nerozvíjet jadernou energetiku. Tak Německo je dostatečně silné, aby to vyřešilo, ale jiné země možná ne. Potom jste tady také hovořili o různých regionech, které jsou odlehlé od daleko Španělska, a Francie a Německa, třeba balské státy. Co byste řekli o, o jaderné energetice? Určitě eh, ta nabídka eh, jaderné energie se zvýší do budoucna. Podívej se v Bělorusku, eh, budují novou jadernou elektrárnu, to tež dělají v Kaliningradu. Takže do budoucna to musíme brát v ohledu. Tak já mám čtyři řečníky ještě. A já mám velkou žádost. Mohli byste nejdříve v prvním kole zareagovat eh, po čtyřech minutách každý. A potom si můžeme dát ještě druhé eh, kolo eh, odpovědí. Protože já předpokládám, že tady bude určitý, určité, ne, určitý nesoulad. Takže po čtyřech minutách se pokusím vás zaslavit. A tlumočníky bych rád požádal, aby tady sami se trvali poněkud déle. Jak vidíte, máme tady velice žhavou debatu. A byli bychom a rádi, eh, kdybychom o vás nepřišli, takže se omlouvám. Že dvě kola odpovědí. Tak to bude velká a, eh, a, eh, výzva, ale pokusím se velice rychle. Nejdříve propojovací struktury. Ano opravdu potřebujeme eh, eh, lepší eh, propojení uvnitř Německa, ale také směrem k sousedům. Máme tady částečně nedostatek, nedostatečnou situaci. Víte, že v Německu se o tom intenzivně debatovalo a rozhodli jsme se udělat tedy ty velké konektory z severu na jih, abychom převedli ten proud mezi Rakouskem a Bavorskem se také eh, staví, takže to jsou docela důležité věci, které nám mohou pomoci. Ta a propojovací vedení má i více výhod než nevýhod. Eh, platí to, co říkal kolega, že když ty systémy jsou propojené navzájem, ano, ale eh, výhody s tím spolením Eh, jsou spojenou regulací eh, napětí a frekvencí jsou mnohem eh, větší než tahle nevýhoda, která nastává jenom v extrémním případě. TSO. Je určitě otázkou, jestli je dobré vytvářet tomu instituci. Nebo by bylo třeba zachovat přístup RCC. Problém není, že tou novou úpravou TSO by eh, přišli o své eh, pravomoci celkem. To vůbec ne. Spíš jde tady o to smíšení pravomocí. Část eh, odpovědnosti se zde předáší na novou instituci a jiná část povinností zůstává ve členských státech nebo na TSO. A když se něco stane, tak se všichni na sebe budou, na sebe budou ukazovat. Já bych byl rád, aby ty odpovědnosti zůstaly v rukou TSO a tady zase eh, reaguji na vás, to jasné pravidlo musí být stanoveno z strany ESU k tomu, co mají dělat TSO, jak se mají chovat. Tam musí být jasné pokyny. To vůbec není žádný problém. Ale prosím nesměšovat odpovědnost. To by bylo fatální. ETS. Tenhle systém eh, u nás v Německu jsme eh, sami eh, tak trochu oslabili zákonem o obnovitelných energiích. A když zmíním FBV, tak my jsme vždycky říkali, že systém ETS je ta nejtržnější forma omezení emisí. Před z EEG jsme nikdy nebyli tak nadšení. Potom kapacitní mechanismy, a to už se dostávám ke konci, to je nedorozumění. My vítáme regulaci eh, kapacitních mechanismů ve zimním balíčku. Tam si je jasně stanoveno, eh, za jakých eh, podmínek mohou být použity k zabránění zkreslení hospodářské soutěži. To je zcela správně. Ovšem otázkou je omezení Eh, toho okruhu elektráren, které se do toho můžou zapojit. A potom poslední otázka, Německo-Rakousko. a My v Uhorsku eh, to eh, ho litujeme. Já nemůžu říct žádná konkrétní čísla ohledně toho, jaké to pro nás má důsledky, ale víme, že to rozdělení té cenové zóny není pozitivně, zejména vzhledem k těm eh, vysokonapěťovým eh, přenosovým eh, sítím, která se, které se stavějí. Ty toky přes Polsko a Českou republiku, které se snižují, tak ten problém potom nakonec už nebudeme mít. Takže my, si tohle, my tohle to vidíme poměrně kriticky. Děkuji, paní Konoli. Thank you. So just on the role of your... Děkuji. Pokud o úlohu Evropy v klimatických změnách, já myslím, že to sdílení emisí, eh, eh, to eh, tady také Evropa sehrává vedoucí úlohu, stejně tak jako v diplomacii. A další bod, o kterém se tady hovořilo, to je kapacita ta overkapacita, tedy ta nadměrná kapacita regionálně, kdy jeden region má eh, nadměrnou kapacitu, druhý region má nedostatečnou kapacitu a je možné použít optimálně eh, ty, eh, to sdílení mezi regiony a proto je tak důležitá vzájemná propojenost, kdy je možné mnohem účinněji, efektivněji využívat Eh, dále náklady pro spotřebitele. Jaké jsou náklady pro spotřebitele? Jde o to, aby trh elektřiny, organizovaný trh elektřiny plně vyrádřil eh, hodnotu služby i hodnotu zabezpečených eh, dodávek. By tady byly mm, signály na trhu, tržní signály, aby se podporovaly inovace, investice do energetických Eh, zdrojů. My potřebujeme nejenom stále více více vyrábět, my potřebujeme zajistit lepší efektivnost, lepší eh, flexibilitu eh, a na to je třeba se také soustředit. Jinak pokud se soustředíme v ceně pouze na čisté náklady, tak nikdy nebudeme mít mm, další přínos inovací, investic. A nakonec konců to povede ještě k vyšším cenám. Například na australském trhu nebo v Americe, kde není e, taková kapacitní trh, mají vyšší ceny. Není tedy žádná e, žádný důkaz, že by to fungovalo jinak. Když tady jsou ty kapacitní trhy, tak také je tady otázka možná nadměrného e, odhadování kapacit, což také má potom dopad na ceny pro spotřebitele, čili jde o to Eh, přesně vědět, co potřebují spotřebitelé, co potřebuje systém. A Greenpeace eh, podporuje také ROX. Eh, spolupráce, která probíhá mezi TSO doposud, byla účinně, efektivně regulována TSO nyní eh, vlastně vyjadřují ten třetí energetický balíček a je tady zapotřebí další spolupráce, která neproběhne, nebude-li tady náležitá regulace, nebudou-li ty návrhy ze strany komise. Leží nám také na srdci ten eh, předčasné stáhnutí přístupu k obnovitelným zdrojům to by mohlo hodně poškodit eh, mm, podnikání zejména malých subjektů. Jde o to pomoci nebo po, po, umožnit všem eh, podnikům různých velikostí, různých modelů, aby eh, přístup měli, aby tady nebyla diskriminace, když vidíme i tyto tržní aspekty, které existují na tom, v tom nižším měřítku. To je také důvod, proč podporujeme eh, to zachování eh, prioritního přístupu pro obnovitelné zdroje, aby to nebylo odstraněno. Eh, prioritní přístup pro tyto obnovitelné zdroje. Děkuji vám. A nyní pan uh, Jiménez Kasket. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve uh, tady panu Karinci Odpovídám. Eh, použití propojení je velice důležité. Není to důležité jen pro obchodování a pro propojení trhu a pro odstraňování rozdílu cenu. Je to velice důležité i pro další integrační eh, cíle. To je případ mé země když je tady velice malá úroveň integrace a máte přitom eh, splnit eh, k roku 2020 nebo 2030 cíle obnovitelných zdrojů, tak to znamená obrovské náklady. Proč? Protože musíte vytvořit hodně kapacit aby byly k dispozici v určitý moment, kdy eh, ta poptávka pak ale nepožaduje tuto kapacitu stále eh, a nemáte možnost eh, vyvážet tuto elektřinu nebo dochází ke kongesci. Je to také důležité pro zabezpečení dodávek, když máte vzájemné propojení 2, 2 gigawaty a Považujete to za zabezpečení dodávek, protože nevíte, zda to bude k dispozici v budoucnu, až to budete potřebovat. A pak nepotřebujete pouze 2 gigawaty, potřebujete je mít na každé straně hranice. E, musíte e, vlastně platit mnohem více peněz. Je to mnohem nákladnější, než když existuje e, vzájemné propojení. Pokud je o kapacitní mechanismus Eh, nám se líbí eh, návrh EU, eh, e který nezakazuje tento kapacitní mechanismus. Je to vlastně to řešení v poslední instanci, kde nic jiného už není k dispozici. Použití, propojení, zlepšení kapacity a tak dále. A konečně pokud jde o ROX. Ano, je pravda. Já jsem toho názoru, že návrh komise EU jde správným směrem. Ale musím říct, že to je můj názor, názor španělského regulátora. Otázka je, jaký je názor Eh, všech ostatních členů eh, agentury, no musím říct, že to není jednomyslně sdíleno, tento názor. A v praxi vidíme, že je možné zlepšit definici výzkumu, využívání kapacit, je možné zabránit vnitřním kongescím prostřednictvím obchodu a Uvedl jsem příklad, který není španělský. My nepotřebujeme tak moc anti, anticipace, protože e, nemáme takový nadbytek kapacity, jako tomu je například, co se děje v zimě ve Francii. Ve Francii zhruba 13 gigawatů eh, se snížilo na víc, o více než dvě třetiny. Eh, krom, vzhledem k té krizové situaci. A ta kapacita, kterou Francie potřebovala, ta vlastně eh, byla dodána s více než 50% jednou jedinou zemí, a to španělskem. Měli jsme to štěstí že Španělsko nebylo v to chvíli v té krizové situaci. Takže a takové věci se budou podle mého názoru v budoucnu stávat častěji. Když eh, nebude možné do budoucna investovat do tradičních eh, způsobů výroby a podobně. No, děkuji vám, děkuji. A eh, pan Purchala. Ještě doplněnou otázku. Vy jste chtěl také zahrnout eh, omezení produkce na trhu. Proč to ponechat TSO? Čtyři minuty. Děkuji mnohokrát. Úloha interkonexe. Obec, obecně vzorno propojení sítí je dobré, umožní eh, lepší obchodování přes hranice, ale, ale je to také podmíněno koncepcí trhu, které, která bude přeshraniční. Dnes neexistuje příliš mnoho koordinace přeshraničního obchodování a, a extra kapacity nemohou tedy překračovat hranice. Pokud nevybuduji tyto, tyto, tato propojení a vlastně se bude opona opírat o možnosti e, toku energie přes hranici, tak e, nebudu taky schopen e, ohodnotit vlastně ty přenosy přes hranici. A interkonektory přenesou hodnotu pro výrobce i prodejce a pro konečné spotřebitele. Ale musí také existovat přeshraniční koncepce trhu, která to bude řídit. K otázce následující, která vyžaduje trošku delší vysvětlení, na to nemáme času, ale pokud jde o propojení mezi Litvou a Polskem, pokud jde o alokaci a omezení zdrojů na, na, na hranici, my si myslíme, že situace se zlepšila oproti počátku měsíce. Pokud Polsko není schopno e, dovážet elektřinu v noci, a to souvisí s tím, že elektrárny jsou na technickém minimu a není možné dále redukovat výrobu, tak eh, ta, to propojení je uvolněno pro tranzit, což je potom příznivé pro Švédsko a další země. Pokud je o nadbytečnou kapacitu, vidíme příklady eh, Francie 2017 a 2015, kdy bylo nutné vlastně odpojovat zdroje je třeba hovořit o létu, nikoli o zimě. Nemáme čas na další diskusy, říká pan předseda. Já chci jenom říci, ne, nechci, aby to znělo mlhavě, ale vše se týká určité chvíle, tady nadbytečná kapacita nebo nedostatečná kapacita. Existuje odlišný energetický mix v pravé poledne v červenci a v 8 hodin večer v prosinci. A jsme svědky toho, že řada zemí e, volí různé mechanismy pro zlepšení situace a existují materiální problémy jak kapacitní trhy eh, řeší distorzi trhu? Kapacitní trhy by ocenili služby dostupného výroby, ale, ale je to doplnění trhu, nenahrazuje to trh. Pokud máte dobrou cenu na energetickém trhu a máte dostatek příjmu pro výrobce z trhu energie, tak pravděpodobně cena, kterou získáte eh, z kapacitního mechanismu, bude nízká. A pokud eh, nebude dostatečná hodnota v, v energetickém trhu, aby se zajistili, eh, zajistilo budování kapacit. Otázka pana předsedy. Dnes vidíme, pokud jde o regionální operátory, podnikáme řadu kroků, aby poptávka mohla být zajištěna bezpečně. Pokud bychom zvýšili objem opatření, tak e, půjdeme čelem ke zdi a dostaneme se na samou mez toho, co můžeme dělat. A už se to stalo, už se to občas stává. Není dost zdrojů pro to, abychom přesměrovali výrobu a aby ty změny, aby ty změny byly proveditelné. Tak si skutečně myslím, že pojem, že TSO budou někde korigovat vše, co učiní trh a trh eh, vlastně nebude muset eh, sledovat omezení na přenosové síti, tak to, to není rozumné. Zvýší to náklady a ohrozí to situaci. Děkuji vám. Pan předseda děkuje tlumočníkům že zde strávili o 15 minut déle a nyní zahájíme disku, bychom mohli zahájit, zahájíme diskusi pouze v jednom jazyce. A nevím, zda bychom měli hlasovat o tom, jaký jazyk to bude. Pan, pan předseda děkuje tlumočníkům. A 18.45 byla, byla poslední hranice. Uh, panelist